I mean, also. Did you use the... Uh, so, ja, Dear colleagues, may I ask you to take your seats? Milí kolegové, dobré odpoledne. Poprosil vás, abyste se usadili. Ich, ich darf Sie alle ganz herzlich... Chtěl bych vás všechny srdečně přivítat první pracovní den v novém roce. Já jsem eh, nedělal eh, žádný puč a není to tak, že bych se snažil z křesla vytlačit Sharon. Bohužel onemocněla. Ale Přesto doufá, že ještě dnes večer se jí podaří přicestovat do Bruselu a v půl sedmé možná bude i na setkání koordinátorů, ale na tomto pracovním zasedání nebude, to nestihne. A my ji samozřejmě přejeme, aby se rychle ustravila. A protože nový rok je ještě mladý, tak vám také všem přeji mnoho zdraví, spokojenosti a štěstí ve všech krocích, které podnikáte. A doufám, že i nadále budeme mít velmi kvalitní spolupráci v našem výboru. Dále také doufám, že v průběhu tohoto roku budeme dosahovat skutečných hmatatelných kroků v překonávání krize. Protože už před rokem eh, jsme doufali, že dnes budeme mnohem dále, než ve skutečnosti jsme. A tímto tempem, těmi drobnými pokroky, se nám nepodaří eh, důležitý cíl dosáhnout. A eh, faktor jako faktor v globálním dění bychom se propadli a já doufám, že to se nestane. Jako první bod na pořadu jednání eh, máme zprávu o dani z finančních transakcích, protože předtím žádné sdělení předsedy nemáme a ani agendu nechci tady schvalovat, protože se nikdo nepřihlásil k tomu, aby, aby, aby tady pořád jednání doplnil. Uh, takže předpokládám, že návrh pracovního programu je schválen v té podobě, která vám byla předložena a tím už se dostáváme k prvnímu věcnému bodu na našem dnešním programu. Vlastně je to třetí bod, eh, ale je to ten první věcný bod. Jde o eh, téma společný systém daně z finančních transakcí a změna směrnice 2008-7 ES. Máme tady paní Ady, Ani Podimáta, sociální demokratka, spravodajka, právě kráčí do dveří a ona se už eh, eh, další chvíli eh, nacházela v předsálí, probíhalo tam nějaké interview. A já doufám, Ani, že jsi v dobré náladě a že nám předneseš tyto myšlenky velmi pozitivně. Ah, a já. Entschuldigung, Ani. A ještě se omlouvám. Hlásí se Jean-Paul Gozes, který se přihlásil o slovo. Uh, Děkuji eh, pana předsedu dnešního zasedání. Tím začneme s dobrou nadějí. Chtěl bych nejprve popřát vše nejlepší všem kolegům a chtěl bych vám také říci, eh, že eh, pokud jde o e, politické záležitosti Španělska, tak jsme přišli o e, dva důležité kolegy, protože José byl jmenován ministrem zahraničních věcí ve Španělsku a Mendes de Vigo byl e, jmenován státním tajemníkem pro evropské záležitosti. Takže to je vidět, že Španělsko si umí opravdu dobře vybrat. To jsou ti nejlepší ministři, kteří, které si dovedeme představit. Dobře, děkuji za tuto informace a v nepřítomnosti také gratuluji oběma kolegům. A hásí se ještě Karl Haglund. Karle, hlásil jste se o slovo? Ne, dobře. Takže slovo má Ani. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Γολφ, θέλω να σας ευχηθώ πρώτα. Pane předsedo, děkuji za slovo. Já bych také nejprve chtěla všem popřát mnoho štěstí do nového roku a doufáme, že rok 2012 bude rokem který popře všechny špatné prognózy. Doufáme, že během tohoto roku Evropský parlament a především náš výbor Ekon bude hrát silnější úlohu. Doufáme, že se nám podaří překonat krizi, že eh, dosáhneme obnovy a že v Evropské unii z krize vzajdeme silnější a jednotnější. Dále bych chtěla říci, že jsem velice potěšena tím, že začínáme nový rok touto výměnou názorů. Jde o návrh komise, který byl konce září 2011 eh, předložen. Jde o společný systém daně z finančních transakcí a samozřejmě, že toto je skutečně ten nejvhodnější okamžik k projednání takového tématu Toto téma už je delší dobu velkou prioritou. V prosinci to bylo zřejmé i na summitu, kde byl učiněn závěr, že bude přijata nová dohoda. Nejprve tam byla ovšem výjimka pro Spojené království, já doufám, že bude pouze přechodná. A potom padlo také rozhodnutí Francie v souvislosti s jednostranně zaváděnými eh, daněmi z finančních transakcí, ale uvidíme, jakým způsobem se to bude dále vyvíjet. Uvidíme, jak se vyvine také dnešní setkání paní Merkelové a pana Sarkozyho. Tento návrh Evropské komise eh, daně z finančních transakcí bude krokem, prvním krokem k celosvětové dohodě na tomto opatření. Vždy jsme to zdůrazňovali. Pro parlament je to důležité. Podle našeho názoru nám toto dává za pravdu. Evropský parlament už v roce 2010 a v březnu 2011 přijal dvě usnesení, kde jsme vyzývali komisi, aby se ubírala tímto směrem. Jaký je rámec tohoto návrhu? Argumentace komise je jasná, zahrnuje tři hlavní argumenty. Nejprve dva. Příspěvek finančních institutů ke spravedlivějšímu rozdělení nákladů krize. Jde tady o to, aby tyto náklady nebyly vždy neseny pouze jednostranně u investic a jde o to, aby se vytvořily rovné konkurenční podmínky, pokud jde o služby a zdanění. Mám na mysli také výjimky eh, z DPH a dále jde také o to vytvářet podněty. Jde o to, abychom tímto novým nařízením pro finanční sektor zavedli nějaké nové kroky. Sice reforma už tady probíhá, ale toto má být další dopo, doplnění. Mělo by to přispět k tomu, aby některé transakce nebyly vykonávány. Znamená, má to mít odrazující účinek. Nebudu to dále rozvádět, protože v parlamentu už to často zaznívalo, eh, také eh, v usneseních Evropského parlamentu. Důležitý je ovšem také třetí argument, eh, ze kterého argumentace komise vychází, tedy že se chce zabránit roztříštění vnitřního trhu v oblasti služeb a produktů, protože to je jev, který se neustále zhoršuje. Protože vzniká stále více jednostranných a nekoordinovaných eh, daňových opatření. Daně eh, vypadají v oblasti eh, finančního trhu velmi odlišně. A právě o tom hovoří třetí argument komise. Jde o to, abychom překonali tuto roztříštěnost vnitřního trhu, pokud jde o finanční služby. Je to velmi důležité, vysoce aktuální. Hovoří se také o nové dohodě, o dohledu a koordinaci v Evropské unii. Donívám se, že daň z finančních transakcí je velmi důležitou součástí nového přístupu, nového rámce, který dnes vytváříme. Není možné, aby nové, nová hospodářská vláda nebo řízení se opíralo pouze o jeden pilíř je potřeba, aby se opíral minimálně o dva pilíře, protože potřebujeme opravdu eh, silné a efektivní ekonomické řízení, pokud možno pro všech 27 eh, členských zemí. To by bylo naše přání, když se to asi bude týkat nejprve pouze eurozóny. Nyní ke konkrétním bodům tohoto návrhu. Myslím si, eh, že tento návrh je proveditelný, vyvážený, velmi dobře vypracovaný. Zohledňují se tady největší rizika, která byla identifikována na různých stranách eh, i od Evropského parlamentu, tedy je zohledněna no, nebezpečí daňových podvodů, daňových úniků které vzniká různým prováděním v různých členských státech. Je tady eh, také nebezpečí přesunu daňového břemene na spotřebitele, na malé investory. Samozřejmě eh, v návrhu se počítá také s určitými výjimkami. A zdůrazňuje se, že daně musí nést především finanční instituce. je potřeba podle toho vypracovat konkrétní kritéria, nebo je potřeba, aby se vycházelo z kritérií, která popíšu. Rozsah působnosti, a to určitě víte, protože jste se s návrhem seznámili, pokrývají se všechny transakce u různých eh, finančních produktů, eh, půjček, eh, podílů tam, kde jeden z partnerů má své sídlo v Evropské unii. To jsou základní předpoklady pro to, abychom zabránili daňovým únikům. Vedle toho tady máme eh, také eh, zdaňovací eh, základ, který je načrtnut velice jednoduše. Je to jednoduché pro regulační orgány, takže se jim vše bude snadno provádět a měly by se také koncentrovat příjmy z daní. Pak je tady několik výjimek. Všechny usilují o stejný cíl a pro ty z vás, kteří tak nečetli, řeknu, že jsou zde výjimky pro primární trhy. To mohou být tedy půjčky nebo různé obchody s měnami, operace s měnami, potom půjčky pro domácnosti, pro podniky, ale týká se to i každodenních finančních aktivit, jako například různé platební transakce a, a transakce také s ECB a s národními centrálními bankami. To znamená, že tyto transakce, které hrají důležitou investiční roli, ty by do toho neměly spadat. Některé transakce jsou stříženy na míru spotřebitelům, jsou důležité pro každodenní život občanů, spotřebitelů. A zde se náš návrh snaží vypracovat daň, kterou jsme si v Evropském parlamentu vždy přáli, takovou daň, která se má zaměřovat na transakce v reálném hospodářství. To je velmi důležitý argument. Důležitý argument pro ty, eh, kteří vidí, že eh, DFT by mohla mít odrazující účinek na investice v Evropské unii, protože to vždy závisí na tom, z jakého úhlu se na to díváte, jak si představujete eh, investice my v tomto návrhu investice podporujeme. Neděláme tady žádné kroky, které by byly odrazující. Je tady jeden faktor, který přináší určité komplikace, a to ve spojení s velmi nízkou sazbou, o které se tady hovoří. Jde o e, četnost transakcí, protože daň vzniká u každé transakce. Není to tak, že by se vypočítala ze všech transakcí na konci dne. Je to daněno podle frekvence daní. Chtěla bych ještě pohovořit o geografické působnosti, protože v tomto návrhu Eh, je zřejmé, že je zde mnoho podpůr eh, nebo lidí, kteří subjektů, kteří podporují tento návrh, ale je tady i mnoho těch, kteří jsou proti. I v radě. A já si domnívám, že bychom se měli dohodnout v rámci 27. To by měl být náš primární cíl, náš všech. Nás všech. Uh, Samozřejmě, eh, že bychom se tady neměli nechat eh, vydírat, pokud eh, jeden členský stát nebude chtít dát zelenou pro takovou to daň na úrovni Evropské unie. Nyní k principu místa usazení. Nejde o to, kde transakce probíhá, Důležité je, kde mám eh, daňový subjekt své sídlo, alespoň jedna z obou stran. Myslím si, že toto rozhodnutí komise je velice pozitivní, protože zde se eh, vyvrací jeden argument těch, kteří jsou proti této dani, tedy ten argument, že zde bude hrozit, že transakce se přesunou někam jinam Myslím si, že tento princip tomu zabrání. V tuto chvíli existují nové povinnosti pro registraci a transakce budou vhodně pokryty. Ti, kdo budou mít sídlo v Evropské unii, budou povinní k dani, což znamená, že bude mnohem obtížnější nebo téměř nemožné, aby nějaká finanční instituce nebo zkrátka někdo, kdo je finančně aktivní, tuto daň obešel. Protože nestačí, aby transakce proběhla mimo Evropskou unii. Znamenalo by to, že sídlo mu by muselo být mimo Evropskou unii, což by znamenalo vznik nákladů pro poskytovatele těchto služeb, takže k tomu nedojde. A tím už se dostávám k závěru, protože mě samozřejmě zajímají i vaše názory. Ale jedna věc je důležitá. Je tady určitá mezera, kterou nesmíme přehlížet. Princip eh, sídla, místa usazení sídla, znamená, že do toho budou zahrnuty také eh, instituce mimo EU, ale transakce, které budou probíhat na půdě Evropské unie s produkty, eh, které jsou ale mimo Evropskou unii, ty budou vyloučeny. Takže akce, dluhopisy, se kterými ovšem obchodují ty subjekty, které mají své sídlo mimo Evropskou unii. Pokud eh, evropské subjekty jsou zdaňovány za transakce, které probíhají mimo EU, tak na druhé straně eh, cené papíry a eh, dluhopisy jiných nebudou zdaněny, pokud tyto cené papíry jsou obchodovány mimo evropskými instituty. To je samozřejmě určitá mezera, je to téma, kterým se ještě musíme zabývat. Možným řešením by byla kombinace principu, který navrhuje komise, tedy eh, princip eh, sídla společnosti, místa sídla, s principem issue principle, tedy princip země vystavující cený papír. To musíme ještě proskoumat. Byla provedena expertní studie, která se zabývá touto otázkou a tím, jak to vyřešit. Ke zdanění. Komise tady nenavrhuje žádný konkrétní pokyn nebo jak by ten faktor měl vypadat, ale mělo by to být asi 0,01 pro deriváty a žádná celá 0,1 pro e, různé podíly dluhopisy. Toto je tedy velice eh, dobrý návrh, realistický. Je navržena nižší sazba a v souvislosti eh, se dalšími technickými prvky v tomto návrhu to zaručuje, že k přesouvání eh, finančních transakcí nedojde. A znamená to, že poskytovatelé služeb budou konkurenceschopní. Děkuji. Děkuji Ani Podimáta eh, za to, že nás uvedla do této problematiky a vedle stínových zpravodajů, eh, kteří si za chvíli vezmou slovo, se přihlásila ještě celá řada dalších kolegů a proto bych chtěl všechny požádat, aby hovořili stručně, protože jinak nám nebude stačit čas. Projdu si teď stínové zpravodaje. Eh, nejprve za EPP se ta vertika jenom. Thank you, Mr. President. Děkuji za slovo, pane předsedo. Návrh. Přístup komise, pokud jde o daň FTT, já si myslím, že ten je opravdu správný tak aby jsme odstranili tu fragmentaci vnitřního trhu a aby skutečně došlo k takovému dobrému příspěvku, pokud je o výběr všech těchto zdrojů po dopadech finanční krize a do určité míry v podstatě vyřešit um, tuto nezdravou situaci na finančním trhu. I když parlament řekl několikrát, že by bylo lepší, abychom měli mezinárodní dohodu v této oblasti daně FTT, tak jak G20 v zásadě už se na tom dohodla s určitými výhradami. Ovšem, spoň bychom, pokud se nám to nepovede, měli mít evropskou transakci FTT. I když víme, že není realistické asi dosáhnout právě této mezinárodní daně FTT v současnosti, aniž by někdo zahájil tuto rozpravu nebo dospěl k nějakým konkrétním krokům. Myslím si, že nejlepším řešením a možným řešením by bylo mít takovou daň alespoň na úrovni EU nebo alespoň v některých částech EU tak aby prostě nejednali jednotlivé členské státy, tak jak jsme viděli v nedávné době například iniciativa na straně Francie. Záležitosti, na které bychom se měli podívat, opravdu podrobně, já sdílím mnoho bodů, které zmínila zpravodajka. Ovšem myslím si, že je opravdu zásadní, aby to rozhodnutí, které přijmeme, nemělo dopad na hospodářskou soutěž nebo nějakou nevyváženou situaci na mezinárodní úrovni, pokud jde o finanční trhy. Nebojím se toho, že by všichni finanční aktéři, jak si řekněme, chtěli eh, utéci z našeho trhu po zavedení daně FTT, protože v podstatě ani v ostatních oblastech k tomu nedošlo, pokud jde o finanční nařízení, regulace a tak dále. Evropský trh je příliš eh, veliký na to, aby eh, se mu chtěli vyhnout. Je ovšem důležité, abychom začali diskuzi na takové té široké definici. Zdá se, že pokud jde o definice, že tam je to dostatečně jasné, pokud jde o finanční regulace a tak dále. To znamená implementace, technické záležitosti, to by nemělo být až tak problematické. Právní základ přemyslá by dostatečně jasný. Ovšem, problém je v oblasti prevence, úniku daní, mm, zneužívání tohoto sektoru, především teda pokud jde o vyhýbání se daním, úniku daní, protože samozřejmě, že ta implementace a provádění, tak právě tam v těch detailech bude největší problém a tam je mnoho záležitostí, kterým se musíme věnovat podrobněji. Rovně stílím názor ohledně toho, že bychom se měli podívat na třetí země podrobněji, aby tam nedošlo k tomu smíchání zásad rezidenta s ostatními principy, s ostatními zásadami v rámci stejné legislativy, protože podle mého názoru takové míchání těchto zásad by vytvořilo velice zmatenou strukturu. Ovšem chápu a podporuji ten přístup rezidenta, zásady rezidenta, protože v podstatě by se ty výsledky distribuovaly rovnoměrně členským, mezi členskými státy. Ovšem ten přístup eh, trhu by podle mého názoru po technické stránce by byl mnohem eh, realističtější. Ale je důležité, aby primárně trhy byly vyjmuty tak abychom neměli tolik zátěže na spotřebitele nebo na malé a středně velké podniky, i když si musíme uvědomit to, že všechny ty ostatní poplatky a náklady pravděpodobně vždycky musí vlastně nést na svých bedrech spotřebitel. Ovšem to je v podstatě případ všech daní, ať už jde o daň z příjmu nebo jiné daně, čili já bych to nepovažovala za nějakou zásadní problematiku. Ale je zde mnoho podrobných záležitostí, detailů. K tomu ale si myslím, bychom se mohli vrátit ještě v našich dalších diskuzích. Jedna věc, na kterou bych ještě ráda poukázal nyní, pokud dojde k nějaké diskuzi ohledně FTT v eurozóně, to, co musíme vzít v potaz, je nařízení MIFITu a jak je to definováno skutečně podrobně, protože jinak um, by interně mohlo dojít k obrovskému zkreslení. Děkuji. Eh, eh, děkuji. Teď půjdeme dále a slovo má zástupce skupiny ALD a tím slovo uděluji sám sobě. To děláš rád. Ano, já k tomu řeknu pouze stručně dva nebo tři body. Musím se přiznat k tomu, že v minulosti jsem byl eh, vždy kritikem tzv. Tobinovy daně. My všichni víme, že Tobinova daň není to, o čem hovoříme tady teď. Týkala se pouze devizových transakcí, my ovšem hovoříme o finančních transakcích ve velkém stylu. Já jsem svůj názor změnil a neváhám toto přiznat i v přítomnosti dalších liberálních kolegů, kteří jsou i nadále kritičtí. Změnil jsem svůj názor, protože jsem skonstatoval, že finanční eh, sektor se nepoučil z krize, nepoučil se tak, jak jsme to očekávali nebo jak jsme doufali. A proto bohužel není možné nic jiného, než různými opatřeními i daňové povahy popohnat finanční sektor k zodpovědnosti. Toto je pouze jedna možnost. Cíle jsem dosud vždy považoval za rozumné, doníval jsem se, že daní z finančních transakcí ale není možné dosáhnout, protože by tady byla možnost vyhnout se těmto daním přesunem do jiných regionů a tím by se znemožnilo provádění eh, tohoto textu. Ale musím říci, že komisi se tady podařil velice šikovný šachový tah tím principem rezidencem eh, protože se to týká i těch transakcí, které proběhnou mimo eurozónu nebo mimo Evropskou unii. A to bez pochyby přibe, při, povede k tomu, že daňové příjmy z velké míry budou úspěšné, že tedy nebude docházet k vyhýbání se této daně. Takže byla nalezena schudná cesta. Přesto bych ovšem litoval, kdyby se nám nepodařilo a my globálně víme, že to nebude možné, ale chtěli bychom tuto daň zavést alespoň v rámci EU 27, protože to nejhorší, co by se nám mohlo stát, je, že bychom v důsledku krize nebo vzhledem ke krizi tady ještě měli další rozpolcení v některých oblastech. A já samozřejmě chápu obavy takových zemí, jako je Velká Británie nebo Švédsko, Zkrátka, měli bychom nalézt takovou cestu, která by umožnila všem 27 členským zemím, aby s tímto projektem souhlasili. Daň má většinou eh, určitý ovlivňující účinek, to znamená je vyměřena a zavedena tak, aby se dosáhlo určitého chování příslušných subjektů, zdaněných subjektů. Ti, kteří provádí finanční transakce, které nesouvisí s reálným hospodářstvím, s reálnou ekonomikou a ti, eh, kteří pouze fiktivně nebo virtuálně přesouvají eh, peníze a nepůsobí vůbec eh, produktivně, aby byli zdaněni. A pokud se nám podaří tohoto účinku dosáhnout, tak je to dobré. Tak se nám podařilo dosáhnout jednoho z našich cílů. To že nakonec spotřebitel do určité míry ponese toto břemeno, je velice pravděpodobné, nebo možná je to téměř jisté, protože u všech těchto opatření to tak je. Nakonec je to tak, že eh, finanční instituce se vždy pokusí přesunout to břemeno na spotřebitele. Ovšem, to by nám nemělo bránit v tom, abychom v tomto projektu pokračovali. Když to shrnu, mohu tedy říci, že se nám podařilo pokročit o velký kus vpřed, také pokud jde o realistické provádění naší politiky. To se komisi povedlo. A teď uvidíme, jak konkrétně se to odrazí v praxi. Obávám se, i když to samozřejmě chápu z volebně politické situace, že eh, pan Sarkozy řekne, že tu daň každopádně zavede, i kdyby třeba v tom měl být sám. Pokud to nebude v rámci 27, tak by to mělo být alespoň na úrovni eurozóny. Kdyby to tak nebylo, kdyby jednotlivé země začaly říkat, já zavedu tuto daň a někdo zase nějakou jinou, tak by to vedlo k strašnému chaosu a rozpolcení v Evropě. A to je to poslední, co bychom si přáli. Máme tady zástupce komise, je to pan Rolf Diemer, kterému eh, udělím slovo. A v tuto chvíli už se odmlčím. Slovo má pan Ivo Strejček, ECR. Eh, děkuji, pane předsedající. Eh, nejprve mi dovolte, abych všem kolegům a kolegyním eh, popřál šťastný nový rok a, a myslím, že se všichni těšíme na dobrou spolupráci. Já učiním také, pane předsedající, několik stručných poznámek, tak jak vy jste avizoval své. <clears throat> Za prvé, a tím musím začít, protože myslím, že jak paní zpravodajka, tak eh, i Evropská komise při předkládání toho návrhu eh, z téhle základní idei vychází. A to zavedení daně z eh, finančních transakcí je jakýmsi opatřením, které má potrestat banky za chybné buď to rozhodování, či dokonce za to, že způsobili, způsobili krizi. Já si <clears throat> s tímto východiskem dovolím polemizovat, protože Eh, jednak jsme někde v průběhu té krize, takže je minimálně velmi obtížné, eh, pokud to ještě neodeznělo, stanovovat, kdo je eh, za co zodpovědný. A za druhé, já si nemyslím, že banky byly Eh, byli ty, kteří eh, dlouhodobě po celá léta chybně hospodařili ve veřejných rozpočtech. To přece byly jednotlivé státy a banky jim eh, velmi veselé na toto hospodaření půjčovali. Čili já bych byl opatrný v tom, jestli zrovna je to nejlepší, ten nejlepší krok, jak si trestat, trestat banky. To za prvé. Za druhé, mm, já myslím, že bychom měli být k sobě velmi otevření v tom slova smyslu, že mm, jaka, jakýkoliv poplatek, jakákoliv daň, eh, bude-li zavedena, taky banky možná krátkodobě absorbují, dlouhodobě ji zcela jistě přenesou na své klienty a na své zákazníky, takže, eh, takže jak si stejně dojde k tomu, že eh, zákazníci budou potrestáni a banky, pokud by tedy základním východiskem mělo být to, že je chceme jaksi eh, vychovávat, tak je touhletou cestou nevychováme. Navíc, a to já si tedy skutečně troufám velmi vážně odporovat dokonce ani opatření o eh, místu, eh, o rezidentuře eh, jednotlivých finančních institucí přece není, základ, není ošetřením toho, že finanční instituce, instituce a banky nemusí mnohé z nich prostor unijní opustit. Může se to stát, může k tomu dojít a myslím, že to není v současné době, kdy probíhají operace velmi rychle elektronicky a pro mnoho bank eh, je tohle, to myslím, záležitost, skoro bych si troufl odhadnout eh, řádu, eh, když ne dnů, tak možná jenom několika, několika týdnů. Za třetí, a to je pro mě osobně velmi vážná záležitost, Eh, bude-li daň z finančních transakcí vybírána jako část příjmu evropského rozpočtu, pak jde o průlomové rozhodnutí. Bude to poprvé v historii eh, evropského integračního procesu, kdy eh, Evropská unie bude mít svůj vlastní finanční příjem, kterým bude alespoň částečně hradit některé ze svých výdajů, což se pro budoucnost může ukázat alespoň z mého pohledu, jako nebezpečný, eh, nebezpečný krok, krok nebezpečným směrem, kdy některé z unijních institucí již nebudou potřebovat eh, své národní státy a eh, tudíž jaksi se změní, změní jejich vztah. Mm. A pak je tady poslední bod, a to je daň z finančních transakcí jako nástroj, jak se vyhnout daňovým únikům. Eh, já si troufám tvrdit, že tak, jak je konstruovaná daň z finanč... nebo navrhovaná eh, daň z finančních transakcí, tak to v... s kontextem daňových úniků nemá nic společného. Dokonce se domnívám, že eh, to může mnohé z daňových úniků, mnohým z daňových úniků dokonce pomoci. Čili v rámci první výměny našich názorů se k tomuhle tomu návrhu stavím jako stínový zpravodaj eh, evropských konzervativců eh, minimálně velmi opatrně, spíš skepticky. Děkuji, pane předsedající. Eh, Děkuji, Pascal Canfan, Zelení. Bien, bonjour. Děkuji, děkuji a dobrý den a opravdu velice rychle, protože pan předseda nás k tomu vyzval, čili první záležitost, ani podimata, už řekla všechny ty zásadní věci a my to politicky sdílíme. První záležitost, to znamená, o které bych chtěl hovořit, je právě ta zásada rezidence. Já si myslím, že na to bychom se měli zaměřit, protože to je vlastně systém, který by umožnil reakci nebo vyřešení určitých otázek, které by mohly z, určitý problém, pokud bychom zvolili ten tržní systém. Ovšem, já si myslím, že bychom se měli zaměřit ještě na jednu z zásadu. A to je záležitost, která se dotýká toho, toho eh, evropského podtextu, znám bez ohledu na to, o jakou finanční instituci jde nebo kde se děje vlastně um, tato, o, to znamená tato operace. Ale pokud jde o evropský podnik nebo řekněme jako nějaký evropský nástroj v eurech a tak dále, tak si myslím, že bychom mohli prostě uplatnit tuto daň, i když finanční aktér není evropským aktérem. Ano, asi se na tom neschodneme, o Ovšem, já si myslím, že bychom si měli položit tuto otázku, alespoň v některých záležitostech tam, kde ten, ta zásada rezidence prostě by nebyla dostačující. Druhá záležitost, která je zásadní v naší rozpravě, je v podstatě ta, ten evropský rozměr. Samozřejmě všichni bychom si přáli, aby to byla celosvětová dáň, abychom měli celoevropskou dáň v 27 Ovšem je jasné, že v podstatě si nejsme schopni představit, jak by, řekněme, britská vláda mohla v nasledujících týdnech změnit svůj názor, alespoň nemám informace, které by tomu nasvědčovaly. Proto bychom si měli už od dnešního dne, a samozřejmě to je i ta přidaná hodnota zprávy, kterou připravujeme, byla by to ta přidaná hodnota, podívat se na to, zda v podstatě, řekněme, několik zemí, ne celá 27, by mohla dosáhnout určitou minimální koherenci a alespoň teda eurozóna. Myslím si, pokud skutečně chceme dosáhnout nějaké politické, politické dohody v této oblasti, tak bychom se měli věnovat i technickým záležitostem a konečně se vymanit té ideologii a podívat se technicky, jaké jsou podmínky provedení takové daně v určitém menším měřítku, menším než vnitřní trh, Serpa už se o tom jasně zmínila. Budeme mít problémy, pokud je o vnitřní trh, jakmile bychom to zmenšili pouze na některé země. To znamená, řekněme, že tam budeme mít určité rozhodnutí jenom některých zemí a právě proto bychom technicky se měli věnovat i na eh, nástrojům, které by nám umožnili vybírání této daně a abychom nešli proti pravidlu vnitřního trhu. My už jsme vlastně i mm, v rámci zelených přišli s takovým návrhem, který jsme předložili a který je k dispozici. Třetí věc, o které bych rád hovořil ve svém příspěvku, kdo teda to zaplatí nakonec. Mnoho lidí se změní zmínilo o tom, že to bude právě ten klient, ten spotřebitel. A když se podíváme na to, kdo dělá lobbying v současné době a který boj, kdo bojuje proti této daně a když se podíváme v podstatě, mm, jak bychom v podstatě mohli zajistit ty každodenní transakce a tak dále. Vidíme zde dva veliké aktéry, kterými by na to mohli sratit, to znamená veliké společnosti, které obchodují ve velkém a banky, nejenom teda v rámci té, těch služeb, které nabízí klientům, ale když obchodují na svůj vlastní účet, to znamená, že bychom že ta debata, jak teda zda by měly platit banky a tak dále, měli bychom se podívat na, no, udělat rozdíl mezi tím, co dělají s svými klienty a e, zároveň transakce, které v podstatě dělají na svůj vlastní účet. To znamená, že by na tom mohli ztratit. To znamená, že v podstatě jsou to tyto dvě kategorie aktérů. A když se podíváme na lobbysty v, Spojených státech, ale zároveň i zde v Evropě, kteří se vytvořili mm, kteří bojují proti této finanční daň, tak v podstatě jsou tam většinou eh, společnosti, které se věnují takovým těm obrovským tradingům, obrovským, obro, obrovským transakcím, čili ano, samozřejmě, že bychom si měli uvědomit, na kdo je zatím. To je velice důležitá poslední věc, která se týká těch posledních informací. Pane předsedo, eh, snaha Francie jít samotná svým, svou cestou, ta je menší, než tomu bylo včera. Já jsem, já jsem měl oběd s určitými důležitými lidmi, kteří teda mi to jasně řekli a to znamená, ehm, pokud by se Francie opravdu rozhodla jít jedním směrem sama, tak si myslím, že by se dotýkalo pouze akcie, nebyly by to obligace, nebyly by to deriváty, byly by to pouze akcie a V podstatě by to byla jakási daň burzovní, kterou Nikola Sarkozy zrušil v roce 2008, čili nebyla by to FTT, ale v podstatě by se v podstatě vrátili k daní, kterou um, Sarkozy zrušil v roce 2008. Je to v podstatě taková franko-francouzská záležitost, ovšem nejednalo by se o evropskou FTT, to znamená o ten projekt, který nám všem leží na srdci. Děkujeme. Děkuji, Guje Jan Klute. Děkuji, Wolfem. Já bych nejprve také chtěl všem popřát šťastný nový rok a chtěl bych se také připojit k přání, abychom v dalším roce také velmi dobře spolupracovali. Spravodaj, sínový spravodaj pan Portaš tady není a proto za něj budu hovořit já. V zásadě mohu říci, že eh, cíl Eh, tohoto textu podporujeme. O tom jsme už eh, hovořili eh, dříve u zprávy z vlastní iniciativy paní Podimáta, už jsme naznačili, jak budeme hlasovat. A pokud jde o princip rezidence, o tom už jsme hovořili a zopakuji, že je to velice smysluplný návrh, jak zabránit únikům nebo tomu vyhýbání se daním kdy tedy se, když se začne eh, v rámci eurozóny s finanční transakcí. Chtěli bychom, aby to samozřejmě bylo na úrovni EU 27, ale pokud to tak nebude, tak samozřejmě alespoň eurozóna. Podle našeho názoru bych, a chtěl, už to tady zaznělo, ale chci to ještě jednou zdůraznit, Finanční sektor a banky by se měly podílet na nákladech krize. Myslím si, že politicky je to vítané nebo dokonce nutné s ohledem na všechna úsporná opatření, eh, která nyní občany potrefí. Myslím si, že banky nesmí zůstat stát stranou a myslím si, že pan Sarkozy to také velmi často bude slyšet od svých voličů, od svých občanů, že je potřeba, aby se bankovní sektor účastnil těchto nákladů, aby je také nesl. Není to žádný trest, jde zkrátka o to, aby se eh, přiměřenou měrou podíleli na nákladech krize. Ehm, hovořil tady kolega z ECR a ať už to byl jenom stát, kdo to zavinil, nebo finanční sektor, to by byla složitá diskuze. Ehm, stát samozřejmě také udělal eh, své chyby, eh, ale myslím si, že o to teď vlastně ani nejde. Jde o to, aby ti, kteří se tady toho všeho účastní, také přispěli k nesení eh, nákladů krize. Eh, že finanční sektor potřebuje regulaci, že by měl se určitým způsobem i eh, smrštit. To jsem si eh, přes víkend také přečetl, ehm, kde tam byl jakýsi obchodník z City of London a ten si přeje, nebo hovořil o tom, že by si přál, aby se finanční sektor Eh, zmenšil určitým způsobem, protože už je příliš přebujelý a myslím si, že to musíme uznat, tak to zkrátka je. K otázce těch zmíněných úniků, vyhýbání se, o tom už hovořila kolegyně z EPP. E, finanční stanoviště Evropa je tak velké, že si myslím, že tady to riziko je příliš malé. E, když e, chtějí podniky někam utíkat, tak taky musí mít kam. A já si myslím, že tady to není zase až tak horké. Pokud jde o to přenášení nákladů na spotřebitele, ano, samozřejmě tak to bude. Pokud to bude možné, tak podniky vždy budou převádět náklady na spotřebitele, ale já si myslím, že to není jediný velký problém. Spotřebitele jsou součástí tohoto systému. Spotřebitele dávají bankám k dispozici peníze, které mají a banky můžou mít k dispozici eh, pouze tyto peníze, když se spotřebitelé tedy budou eh, účastnit a to, že se z části eh, ty jejich peníze staní, tak to není zase takový problém. Banky většinou tedy v podstatě nejsou vlastníky toho kapitálu, oni vlastně jenom obchodují s tím kapitálem, kapitálem který mají k dispozici. Takže zkrátka se to bude přerozdělovat ze shora eh, dolů a eh, když to bude v nějaké rozumné míře, tak si myslím, že je to přijatelné takže z našeho pohledu to není problematické a já bych to v podstatě ani nechtěl tady nějak popírat, já bych to řekl otevřeně, že ano, vlastně je to i do určité míry cíl té daně, o to vlastně jde a je to součást té regulace eh, finančního trhu v Evropě. Doufám, že se to prosadí a že nakonec to, co se děje je v tisku a tak celkově přispěje k tomu, že ten postoj k tomu bude kladný a že se to vše zrealizuje. Děkuji, teď se hlásí ještě 12 dalších řečníků, potom bych chtěl dát slovo komisi a závěrem ještě také Ani Podimáta, zpravodajce. A ty, které teď vyvolám, bych chtěl požádat, aby opravdu byly co nejstručnější. Jedna minuta, maximálně minuta a půl, budeme to sledovat na hodinkách v tomto pořadí. Karl Haglund, dann Liam Hoang Gok, äh, Dirk Epping, Marta Andreasen, Jean-Paul Gauzès, Olle Schmidt, Marianne Thyssen, Sven Giegold, Danuta Hübner, Werner Langen, Udo Bullmann. Also als erstes Vicky Ford. Nejprve Vicky Ford. New Year. Děkuji, vše nejlepší do nového roku. Eh, říkala jsem si, že rok 2012 bude rok růstu, konkurenceschopnosti a stabilizace finančního sektoru. Když hovoříme o globální dani, tak bych pravděpodobně neříkala to, co řeknu teď. Ráda bych se soustředila na růst, na to, kdo za to bude platit a co to udělá s likviditou, která je tak důležitá pro finanční trhy. V hodnocení dopadu sama Evropská komise říká, že to bude mít dopad na evropský růst a to 1,7 HDP. To ještě předtím, než se vůbec začneme zabývat tím, že se určité transakce přenesou mimo EU. Já vím, že někteří říkáte, že to není problém, ale zkušenosti ze Švédska a Spojeného království hovoří o opaku. Pokud se transakce přesunou mimo EU, kdo za to zaplatí? Ne finanční instituce. A já si mimochodem myslím, že finanční instituce by měly rozumně přispět daňovým poplatníkům a zároveň si myslím, že daňoví poplatníci by měli přestat muset eh, zachraňovat eh, finanční instituce. Kdo za to zaplatí? Evropští investoři. Jenom to, že výjmeme primární trhy, eh, tak nevýjmeme sekundární trhy, které jsou důležité. O jaké investory mi jde? A hlavně o penzijní fondy. Probíhá penzijní krize. Jde mě o naše pojistky, naše pojistné, které investují pojistné společnosti, reálné firmy, které něco vyrábějí a které chceme, aby to vyráběli v Evropě. Potřebujeme dlouhodobé investice, potřebujeme, aby investoři investovali do našich obligací, tak abychom my mohli stavit veřejné projekty. A také potřebujeme veřejné investice, aby firmy mohly vytvářet pracovní příležitosti. Dlouhodobým investorům bychom měli dávat daňové pobídky, nikoli daňově penalizovat jak nastavit strukturu takové daně, která by pomohla dlouhodobým investorům. O to mě jde. A jde mě o to, že tato struktura dlouhodobým investorům nepomáhá. Někteří říkáte, že to skoro nic není, 0,1%. Já musím říct si, že jako investor jsem velice konzervativní. Mé dlouhodobé pojistky mám v nízkorizikových investicích. Vládní obligace s Spojených států, Británie nám teď dávají zhruba 2%. Pakliže se budou obchodovat tak mezi sebou, tak v podstatě přijdu o 0,2%, což je 10% z mého ročního příjmu a to pouze na základě jedné transakce. To je hodně. Co se týče likvidity, tak už mám velice rychle. Dostatečné a kvalitní standardy likvidity jsou asi nejdůležitější součástí reakce na, kryhy, na krizi. Musíme se vyhnout vysychání trhu budoucnosti. To říká pan zpravodaj Karas o e, své zprávě o směrnici CRD. Potřebujeme mít na trzích likviditu. My u nás máme daň, která se jmenuje stamp duty, která finanční, e, která e, vyčlenuje tvůrce trhu. Kdo je tvůrce trhu a kdo není tvůrce trhu. Když hovoříme o růstu, tak se musíme zabývat i likviditou. Pokud by tato daň byla globální a nikdo se nemohl nikam přesunout, tak bych proti tomu nic neměla. Pokud se jí ale, jak pan předseda říká, zaměří pouze na transakce, které nepřidávají žádný smysl, tak bych také proti tomu nic neměla. Ale já si myslím, že to je naopak. A z toho důvodu mě nejde jenom o blaho Spojeného království, ale i eurozóny. Takže tím jsme tu jednu minutu do velké míry překročili, takže příště musíme se polepšit. A teď Karl Haglund. Uh, Děkuji, pane předsedo. Pokusím se o stručnost. Děkuji mnohokrát paní zpravodajce Mám určité připomínky, které již zmínila paní Ford, jež sedí za mnou. Je trochu podivné, že se nikdo tady nezabývá hodnocením dopadu Evropské komise v této diskusi, kromě paní Ford, protože jde o to, že toto hodnocení nápadů nevýznívá příliš pozitivně pro tuto daň. Apeluji na vás, abyste si to hodnocení dopadu přečetli. Předpokládám, že většina kolegů již to učinila. Myslím si, že tato daň je problematická i na tomto základě. Diskuse přes Vánoce vedla k další diskusi po celé Evropě. A má to politický podtext ve Francii. Vidíme, že někteří chtějí prosadit tuto daň, aniž by čekali na ostatní a to si myslím, že nebude dlouhodobě pozitivní. Především, když se zamyslíme nad tím, že, jak říkal kan, pan kolega ze strany zelených, že Spojené království se toho nebude chtít účastnit. Já sám si říkám, jak to bude vypadat s helsinským finančním trhem, pokud se nebude účastnit Stockholm, ale budou se účastnit Helsinky. Je tedy jasné, proč máme starosti. Vím, že Ole Smith z toho má radost, bude z toho možná nějaká nová činnost, ale když se podíváme na severské země, tak bankovní trhy jsou integrovány a pokud se nebude účastnit část skandinávského trhu, tak pro zbytek to bude velice těžké. Berme to tedy prosím v úvahu, to jsou aspekty, které zatím v diskusi nefigurovaly. Z dlouhodobého pohledu, no, ukáže se, že spotřebitelé a lidé jako my, kteří investují, za to nakonec zaplatíme a ne ti bohatí bankéři, které někteří z politických důvodů chtějí touto daní postihnout. Je vysokofrekvenční obchodování opravdu problematické? Přece poskytuje i likviditu a dalo by se regulovat jiným způsobem než touto daní. Potom mě taky celkem pobavilo, že když si čtete noviny nebo četli jste si je přes eh, vánoční prázdniny, tak eh, jste se určitě dočetli, na co by si všechno příjmy z této daně dali eh, utratit. Ani Jensen jako zpravodajka pro vlastní zdroje o tom psala. Některé země říkaly, že to utratí sami, některé země říkaly, že to chtějí použít eh, pro boj s klimatickými změnami, některé na rozvojovou činnost v Africe, takže to vypadá, že ty peníze už jsme třikrát utratili, než jsme je vůbec vydělali. A to si myslím, že není ideální. Děkuji. Merci, monsieur le président. Je trouve que... Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že eh, Haglund eh, je trochu karikaturistický, protože pokud jde o jeden z cílů této daně, taky jde tedy o to, že se schromaží prostředky eh, pro financování institucí a to se bude určovat podle pravidel v Evropě. A dalším cílem je aby eh, to jaksi omezovalo ty spekulace v současném finančním systému. To znamená, že vůbec nevadí, že Evropa to bude aplikovat, zatímco USA ne. Já bych chtěl poděkovat komisi eh, za to, že dodržela své sliby a závazky v této oblasti a my, evropští socialisté, litujeme eh, některých ojedinělých iniciativ, které podkopávají společnou práci, kterou tady vykonáváme. Pokud jde tady o tu kolektivní práci komise, eh, tady velmi vhodně eh, vycházela z místa rezidence jako to, co je určující eh, pro zdanění. A já bych chtěl eh, velmi rychle pohovořit o povaze transakcí, kterých se to týká. Nechápeme, proč jsou tady dvě sazby zdanění. Eh, jeden pro akce a obligace a druhá sazba pro derivované produkty. A nechápeme, proč deriváty, které jsou velice spekulativní, jsou mnohem méně zdaněny než akcie a obligace. Jejich užitek pro financování reálného hospodářství vítězství eh, by eh, byl opravdu eh, zřejmý. Pokud jde o transakce z výměných operací, tak Tobinová daň tady chtěla právě se zaměřit na směnu měn, tak aby se tady to ovlivnilo ty které, členské státy, jejichž politika by nebyla eh, v souladu eh, s ehm, některými, eh, tedy aby se neumožňovaly určité spekulace. Jsou tady spekulace například proti euru a proto bychom tady chtěli mít určité nástroje, třeba stanění, abychom zabránili takovým spekulativním útokům. A je samozřejmě potřeba tyto věci vždy aktualizovat, protože Evropa zatím takovou politiku nemá. Děkuji, Dirk Epping. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že touto daní se trochu podkopáváme vlastní větev, pořezáváme vlastní větev pod sebou. Bude to mít velký dopad na finanční sektor a když se podíváme na dopady, tak v podstatě na globální úrovni k žádnému konsensu nedojde. Nedojde nejspíš ani ke konsensu v rámci EU. Francie to chce prosadit sama. Nechť pokračují. Francie zavedla 35-denní pracovní týden v 90. letech a úplně tím podkopala konkurenceschopnost Francie. A když vidím v televizi pana Sarkozyho, tak se zdá, že vždy jenom oznamuje další daň. Minule hovořil o sociální DPH, tak nevím, proč socialisté potřebují kandidáta v prezidentských volbách. Už ho mají, je to pan Sarkozy. Ve snaze zachovat sociální model ve Francii se vždy vracíme k tomu, že ne tím, že vytvoříte více daní, vytvoříte více růstu. S tímto modelem je potřeba něco udělat, protože jinak po zavedení této daně nepůjde o eurozónu, ale stagnační zónu. Děkuji, Marta, prosím, Andersen. Děkuji, pane předsedo. Mně připadne, mně připadne celkem neskutečné, že diskutujeme v tuto chvíli o dani z finančních transakcích. Ta možná bude zavedena v roce 2014 v nejlepším případě, přičemž tisk v tuto chvíli diskutuje o přežití eura. Mně připadne, že to je opravdu neskutečné. A že to poukazuje na neznalost toho, co probíhá ve skutečném světě. Mám pocit, že tento návrh je dosti slabý, což konec konců většinou tak vnímám všechny návrhy Evropské komise a minimálně mě leží na srdci otázka, jak se využije tento příjem. Jsem členkou rozpočtového výboru a rozpočtový výbor chce mít vypočítané vlastní příjmy do příštího rozpočtu. Evropská komise a rozpočtový výbor a zatím dosti neefektivně tento rozpočet spravovali, takže snažíme se nacházet jenom další prostředky, které by potom komise mohla použít neefektivně. Kdo vůbec bude kontrolovat, jestli se dostatečně správně a řádně používají tyto prostředky? Kdo zajistí, že dopady nebudou přeneseny na konečné spotřebitele. Jak bylo řečeno, bude to mít negativní dopad na ekonomiku. Sama Evropská komise to zmiňuje ve svém hodnocení dopadů, tak proč se tím vůbec zabýváme? Proč tady ztrácíme čas? Děkuji. Vielen Dank. Eh. Děkuji, Jean-Paul, prosím. <laughs> Děkuji, pane předsedo. Eh, já budu stručný. Pro EPP stanovisko k FTT už bylo eh, jasně popsáno během usnesení Evropského parlamentu a nemáme eh, důvod to měnit, ale samozřejmě musíme některé věci vyjasnit. Hovořilo se tady o působnosti, aby to bylo globální, celosvětové, tak eh, to je nerealistické. Minimálně to bude tady Evropská unie a možná, eh, nebo tedy možná to bude eurozóna. Potom využití těchto fondů. Hovoří se o produktech této daně a Karl Haulund už to připomenul, že se to bude využívat a stejné částky nemohou být využity třikrát. A myslím si, je to, že je to náhodou, že to prohlášení eh, bylo provedeno tento víkend Myslím si, že eh, s tím nemá paní Podimata eh, nic společného. Ve Francii samozřejmě ovšem je důležité období eh, před volební, před prezidentskými volbami a je tady přemrštěná reakce jednak protivníků pana Sarkozyho a novinářů. A když se podíváme na pana Sarkozyho, tak ta pozice, že Francie by tady mohla jít ojediněle, tedy jsou samostatnou cestu, tak to bylo ještě předtím a před tím, tím setkáním s paní Merkelovou a teď už je situace jiná. Děkuji, slovo má Ole Schmidt. Děkuji, pane předsedo. Eh, nerad s vámi nesouhlasím. Většinou s vámi souhlasím, ale v tomto případě musím. A to z toho důvodu, že mám opravdu obavu z toho, co se stane. Jak víte, eh, já klidně akceptuji daně, pokud, i když jsou vysoké, pokud jsou spravedlivé a správné. Nevím, jestli platí to, co říkal pan Epping, protože i vaše země potřebuje přece daně a musí je rozdělovat eh, způsobem, které, kteří občané budou považovat za spravedlivý. Já vím, že komise vždy říkala, že švédské zkušenosti tady nejsou úplně uplatnitelné za těchto okolností. Já si možná myslím, že jsou a že hodnocení dopadů se to snaží rozebírat. Snažím se být opatrný. Mám pocit, že opravdu vznikne riziko, že se Helsinky budou účastnit a Stockholm ne, a to by se mi nelíbilo. Jak jste říkal, pane předsedo, jak si říkal Wolfe, mohlo by to dále rozmělnit Evropu. A to by bylo velice špatné za všech okolností. Myslím, že zmíněné argumenty už nemusím opakovat, ale chci se vás tří zeptat, zpravodajky Wolfa a Sirpy a také vás, Paskale, Jaký je ten nejmenší počet zemí, které se budou účastnit? Dobrá. Francie? To asi ne. Francie, Německo? Stačí? 15 bude stačit? Itálie se nebude účastnit, Řecko se nebude účastnit. Ne, já se nedělám legraci. Já si myslím, že existuje určitá hranice a že musíme vidět, kde je, pokud chceme získat širokou většinu v tomto výboru. Já si totiž myslím, že to je otázka v Evropě. I Karl Haglund by souhlasil s tím, že prostě eh, veřejnost eh, souhlasí s tím, že je potřeba něco učinit s bankami a s finančním sektorem. A i to bychom my měli řešit, ale tady si myslím, že toto řešení není dobré, protože půjde proti tomuto trhu. A konec konců byly zmíněny eh, důchody, tam máte pravdu. Možná, že bychom neměli navrhovat řešení, které je příliš simplistické. Proto kladu otázku, jaký je minimální počet zemí, které by se toho účastnili. Odpovím hned, Ole. Odpovím hned. Podle mého názoru to musí být Evropská 27 a pokud to není možné, tak by to měla být eurozóna s velkou pravděpodobností, že ostatní se připojí na základě konkrétní zkušenosti členů eurozóny. Jinak by to nemělo smysl. Marianne Tyson, prosím. Tyson, to nevadí, pane předsedo. Pane předsedo, jenom velice stručně. Především chci říci, že jsem velice spokojena s tím, že tolik lidí změnilo názor. To platí pro řadu členů a členek mé skupiny. Jak víte, já podporuji daň z finančních transakcí tak, jako byla navržena Evropskou komisí. A podporuji ji z toho důvodu, že se domnívám, že nám pomůže bojovat proti chování ve finančním sektoru, vysoce rizikovému chování, které se projevilo během krize a které bylo spojeno s velkou expanzí neregulovaného sektoru. A jsem rád, že proti tomu něco budeme dělat. A že budeme schopni tento sektor určitým způsobem eh, touto daní omezit. Finanční transakce mají své náklady. Je docela možné, že část těchto nákladů prostě bude internalizována ve finančním sektoru. Tím tedy reagují na to, že existuje riziko, že ty náklady budou přeneseny na spotřebitele. Myslím si, že dopad této daně bude prospotřebitelský. Také si myslím, že to řešení je správné i z toho důvodu, že finanční sektor by měl učinit takovýto skromný příspěvek. Protože konec konců v řadě zemí se z veřejných peněz řešily problémy finančního sektoru. A proto je jenom správné, aby finanční sektor některé z těchto prostředků vrátil. Používat tyto prostředky jako vlastní zdroje, to si myslím, že je méně důležitá věc. Když se podívám na celý návrh, tak mě napadá několik otázek, které si myslím, že budeme muset ještě dále zvážit. Je potřeba zajistit, aby finanční transakce, které jsou podloženy eh, reálnou ekonomikou, například transakce v rámci jedné skupiny a transakce, které přispívají k růstu, nebyly postiženy touto daní. To je jedna věc. A za druhé, je také potřeba zabývat se tím, jak ochránit penzijní fondy, které investují nerizikovým způsobem. V každém případě ale děkuji komisi za návrh a děkuji zpravodajce za její zprávu. Yeah. Just a few remarks, uh... Jenom ještě pár připomínek k této diskusi. Nechci opakovat, co jsem říkal dříve. Slyším tady hlavně tři témata. Za prvé, bude tato daň z finančních transakcí absolutní katastrofou, jako někteří říkají? Za předpokladu, že bude zavedena buď pouze na evropské úrovni, nebo na úrovni eurozóny, nebo dokonce z národní úrovně. A mně to přijde zvláštní, protože v podstatě určité období této daně již existují. A proto, Vicky, nechápu tvůj tón. Vy máte ve Velké Británii stamp duty. Tak nám řekni, proč tato daň z převodu funguje nebo nefunguje. Proč se tady k tomu stavíme takto agresivně? Když říkáte, že tím uh, oslabíme celý finanční trh, no tak to já si myslím, že trochu přeháníme. Uh, pojďme na to s trochu chladnou hlavou. Švédsko zavedlo uh, určitou daň, která měla dopady na váš, váš trh. Tak by se to dělat nemělo, ale o tom nehovoříme. Hovoříme o návrhu komise. Komise učinila takové návrhy, které by měly omezit vyhýbání se dani a z toho bychom měli vycházet. To by se mělo zavést. A navíc, není to zrovna konec světa, když jiné členské státy zavedou obdobnou daň, jako vy máte ve Spojeném království v podobě stamp duty. Nevím, proč děláte tolik z toho vystoupení Sarkozyho. No, hovořil úplně nepřesně, tak jako to často bývá, ale já si myslím, že to opravdu žádná katastrofa není. On v podstatě říká, že pokud to rozhodnutí nepadne na evropské úrovni, tak se zamyslíme nad tím, co uděláme my, protože konec konců jiné členské státy to dělají taky. A on sám v roce 2008 za, zrušil francouzskou obdobu té britské daně stamp duty. On v podstatě dal biankošek francouzskému finančnímu průmyslu. Teď jenom poslední věc. Myslím si, že je důležité pracovat na vyhýbání se daní. Otázka je, jestli transakce uzavřené osobou žijící ve státě, kde tato daň funguje, by byly platné, pakliže nebude zaplacena tato transakční daň, nebo ve Velké Británii stamp duty. Profesor transakčního práva Levin Dennis právě tuto otázku nadnesl a myslím si, že to je zajímavá myšlenka. Další myšlenka by byla zavést poplatek, pakliže dojde k přenesení nějaké obchodní činnosti jinam. A zase tady existují návrhy. Pokud začne eh, určitá skupina státu, tak by to mohla vytvořit takovým způsobem, aby se do toho systému mohly zapojit i další systémy a postupně by se přecházelo ke globální části. S tím, že ten příjem z toho by byl navázán na boj proti klimatickým změnám a chudobě. Minimálně z velké části, protože takto, to si myslím, že by mohlo být lákadlo pro ostatní státy. Proč tolik lidí chtělo zavést tuto daně? To byl ten hlavní důvod. Pokud na to zapomeneme, tak budeme mít problém přesvědčit ostatní. A na úrovni OSN pracovní skupina o pro inovativní financování pracuje na této oblasti a myslím si, že bychom ten evropský projekt měli na ně navázat. A neměli bychom zapomínat na globální úroveň, protože máme náklady, které se musí zaplatit a tato daň by byla velmi elegantním způsobem. Thank you, thank you very much. Dan Taubne, děkuji za slovo, pane předsedo. Já mám pořád ještě pochybnosti. Ráda bych řekla, že jsem jedna z těch, kdo věří v to, že daňové reformy by neměly být politickým procesem. Je to něco, co vyžaduje hlubší zamyšlení, především z toho důvodu, že to má dlouhodobé eh, dopady, a pokud jde o růst, pracovní místa, to samozřejmě z dlouhodobého hlediska je nesmírně důležité. Rovněž souhlasím s tím, že určitá forma daně FTT dává smysl jako jakýsi nástroj, který rozšíří zdaňování i na tento sektor. Ovšem, pokud chceme opravdu být seriózní v této oblasti, tak mm, jakožto Evropský parlament, tak bychom prostě měli hovořit i o alternativách této daně FTT, především v kontextu pouze EU nebo pouze eurozóny. Měli bychom vzít eh, potaz diskuse, pokud jde o různé výjimky, jejich, um, řekněme, um, odstranění nebo záležitosti, které se dotýkají DPH, nebo to, o čem hovoří Mezinárodní měnový fond uh, pokud jde o rozvahu, pokud si to správně pamatuje, a zdaňování v této oblasti. Čili pokud to skutečně bereme vážně, tak bychom neměli zapomínat na alternativy a rozšířit tento finanční základ i na finanční sektor. To si myslím, že dává smysl v období úsporných opatření. Může to zredukovat ten tlak, který pociťujeme v oblasti zdaňování podniků, domácností, podniků, které vytváří pracovní místa a tak dále. Všem tyto pozit potenciálně pozitivní dopad, o ten bychom mohli přijít, jak už se o tom zmínili kolegové, pokud jde o mm, v podstatě ty náklady na mm, toto zdaňování, pokud bychom to přenesli na domácnosti, čili měli bychom to ještě promyslet. Pokud je o relokalizaci a tak dále, velice stručně je zde určitá logika, v tomto ohledu, v tomto návrhu, protože pokud si myslíme, že FTT bude mít negativní, drastický dopad na tyto spekulativní toky, mm, že by došlo teda k zredukování tak v této oblasti, tak by to samozřejmě mělo dopad i na výběr daní, které přichází z mm, z těchto toků a nevím, zda to náhodou na to nezapomněli v rámci analýzy dopadu. Nemůže zde být nějaká záruka toho, že FTT prostě nepovede Eh, přemysťování podniku to nevíme, to nemůžeme předpokládat. Ovšem pokud budeme předpokládat to, že, ty, že, to, že to bude mít eh, zásadní dopad na spekulativní toky, tak mm, prostě nespekulativní toky prostě nebudou imunní vůči této eh, dani. To, co říkal pan Klins o té funkci toho řízení nebo řídící funkci usměrňování, to ještě není jasné. A proto bychom měli věnovat větší prostor sektor implementace tohoto projektu, podívat se na to, jaké by mohly být pozitivní dopady a odstranit to, co by mohlo mít negativní dopad. Vše myslím si, že pokud to bude mít pouze na evropské úrovni a ne na globální úrovni, to je právě ta slepá ulička v současnosti a to představuje veliké riziko, podle mého názoru, především z dlouhodobého pohledu, který Evropa potřebuje, a to je růst a pracovní místa. Děkujeme. Děkujeme, pan Lange. Chtěl bych si eh, něco o odůvodnění a k důsledkům. Myslím si, že odůvodnění, eh, že je potřeba do toho zapojit eh, finanční sektor, je chybné, protože nakonec to stejně zaplatí spotřebitelé. A za druhé, není možné tímto omezit spekulace, Kdybychom to chtěli, tak bychom museli zakázat eh, obchody regulovaného sektoru se stínovým sektorem. To je jediná cesta, jak toho dosáhnout. Komise to může udělat jedním rozhodnutím ze dne na den. Eh, za třetí eh, nepůjde nebo ne, nedojde k nějakým velkým přesunům, ale já jsem pro tuto daň. Přesto uvedu jako příklad francouzskou daň z vína. Je to 5 euro na 500 litrů vína a když se podíváme, jaké ceny dosahují špičkové druhy vín, tak to nemá žádné dopady na celkové náklady, na celkovou cenu, ale umožňuje to francouzskému státu mít kontrolu nad vínem. A takto je ta daň koncipována. Je koncipována tak, aby to státu umožnilo kontrolu, aby to bylo transparentní. A otázka eh, rozdělení je potom podružná. Myslím si, eh, že eh, můžeme samozřejmě ten obchod vysokých frekvencí eh, změnit. Samozřejmě je potřeba i ty, ten finanční sektor omezit, zmenšit, to, se, to bude vhodné. A teď děláme ale finanční, eh, nebo měli bychom dělat finanční nařízení k zvětšení transparentnosti a um, upravení těch produktů, kde zatím nebylo potřeba mít vlastní kapitál, například eh, u derivátů. Takže to vše ale nebude možné, když tento nástroj zavedem, nezavedeme. Takže na toto bychom měli zavést jakožto předpoklad pro další kroky. Dříve jsem měl také pochybnosti, ale teď jsem pro návrh komise, ale samozřejmě chápu pochybnost, nebo pardon, nechápu pochybnosti ostatních kolegů. Nevím, proč jsou proti. Další řečník, Wolfe, já se pokusím to eh, stihnout během té jedné minuty, kterou si před půl hodinou navrhnul, budu velmi stručný, věřím, nebo myslím si, že italská pozice je jiná, než tady bylo předneseno. Uh, alespoň jsem Montyho pochopil tak, že souhlasí se společným nařízením eh, nebo se společnou regulací. Eh, Potom to, co tady eh, bylo diskutováno, ten finsko-švédský problém, že to může moudře vyřešit komise tím principem rezidence a za třetí, nemyslím si, že je náhodou, že stále více hlav států pod tlakem vlastních uh, dluhů a názoru svého obyvatelstva, že se přesunou k tomu táboru, kteří říkají ano. A dále, když hlavy států a vlád budou rivalizovat o to, kdo tu daň zavede sám a jako první, tak bychom jim měli dát příležitost udělat to společně s silným votem Evropského parlamentu podle komunitární metody, tak jak se sluší a patří. Dobře, já slovo dám ještě Anne Jensen, potom bude mít slovo Sepa a potom odpovíme na to, co říkal Ole Schmidt. Ehm, děkuji za slovo, pane předsedo. Někteří už se o tom zmínili. Ano, já jsem spolu s pravodajkou vlastních zdrojů od rozpočtovém výboru, čili my poskytneme stanovisko k této zprávě, to znamená, zda daň FTT se kvalifikuje jakožto vlastní zdroj. My jsme v tomto ohledu zatím nedospěli k závěru v našem výboru. Budeme se tomu nadále věnovat, ovšem ráda bych položila komisi dotaz na základě už mnoha dotazů, které zde zazněly. To znamená, co se stane, pokud pouze část eh, státu se rozhodne pro tuto FTT daň, protože já opravdu si nedovedu představit, mm, pokud to bude pouze několik zemí, jak by se mohla kvalifikovat tato daň jakožto vlastní zdroj, nebo jeden z vlastních zdrojů, protože v podstatě jeden ze zás, jedna ze zásad těchto eh, vlastních zdrojů je to, že by to mělo být rovnoměrně, víceméně přerozdělen mezi jednotlivými Eh, zeměmi, čili asi by to muselo mít trošku jiný cíl, tato FTT den. A poté je to ta otázka zásady, rezidence, jak to bude fungovat, pokud teda nebudou všichni souhlasit s touto daní. A i v tomto ohledu bych požádala komisi o odpověď. Děkujeme, Serpa. Ole, Uh, milý kolego, já si myslím, že jsem jasně řekla, že by to měla být eh, celoevropská daň a pokud teda nebudeme schopni, tak alespoň jim jít na úrovni celé eurozóny. Na základě smlouv vy víme, že v podstatě z dlouhodobého hlediska eh, až na jednu výjimku všechny země by měly se jednou stát části eurozóny, čili mm, a pokud eh, chápu demokracii správně, tak bychom mohli být takovým rukojmím poté jednotlivců nebo zemí, pokud eh, by v podstatě tímto směrem šli proti EU. Dlouhodobé investice. Já si myslím, že je to v podstatě by to bylo ve prospěch dlouhodobých eh, investic, protože i penzijní fondy, dlouhodobé investice, eh, krizový kapitál velice, velice často investují do primárních trhů, čili v podstatě ta, toto zdaňování nebo tato daň, protože to bude daň z transakcí, tak právě bude mít pozitivní dopad, ale naopak negativní dopad na spekulativní trhy. A pane předsedo, poslední věc. Pokud je o příjmy, EPP hovoří o tom, že by to mělo být zapojeno, ten propojeno s vlastními zdroji a ne e, vyčleněno pro nějaké specifické účely. Slovo má komise pan Rolf Diemer. Um, Děkuji, pane předsedo. Za komisi bych samozřejmě nejprve rád poděkoval vašemu výboru za to, že se věnuje této záležitosti, aktuální záležitosti a tak velice rychle. Rád bych poděkoval i paní zpravodajce za její vysvětlení. Ano, z našeho názoru to vás nepřekvapí, to jde správným směrem. Jestli dovolíte, tak několik věcí, které zde byly zdůrazněny v průběhu rozpravy. První věc. Zasnělo se mnoho podpory pro náš návrh, především pokud jde o zásadu rezidence. Ano, my v podstatě se snažíme tímto způsobem do toho zapojit i ty aktivity finančních operátorů třetích zemí, kteří jsou propojeni s Evropskou unii, aby jsme to nějak si dostali do tohoto textu. Někteří z vás hovořili o tom, že bychom se mohli snažit o dokončení tohoto přístupu tím, že bychom měli tu zásadu emitenta uplatněnou a rovněž finanční nástroje, které byly emitovány v EU bez ohledu na to, zda s nimi obchodují evropské finanční instituce. My o tom se snažíme podívat se na to z analytického hlediska, na proveditelnost, na výhody takového možného přístupu, čili snažíme se to nějakým způsobem analyzovat. Pokud by došlo k tomu, pokud by tuto transakci aplikovalo pouze několik členských států, rád bych řekl to, že náš návrh se zaměřuje na 27 a že my doufáme, a to je mm, takové naše přání, aby skutečně jsme se ubírali tímto směrem. Pokud komise udrží tento návrh, pokud je o využití eh, příjmu z této daně FTT jako součást vlastních zdrojů Evropské unie, O tom jste se zmínili. Samozřejmě, že to může fungovat pouze, pokud FTT bude uplatněna v celé 27. Pokud by tomu tak nebylo a pouze některé členské státy by uplatnili tuto dan, tak bychom se museli podívat na právní základ, který je k dispozici, především v, v rámci posílené spolupráce. To vyžaduje alespoň jednu třetinu státu, znamená dvě státu, které by se ubíraly toto cestou. A nesmíme zapomínat na to, že asi deset členských států již má nějakou formu FTT, čili určité individuální FTT již existují. Z tohoto hlediska se podíváme na to, jak samozřejmě počkáme na výsledek diskuse, ovšem práv, po právní stránce to vypadá proveditelně. To znamená, že by stačilo, aby pouze skupina členských států zavedla takovou daň. Nemáme dostatek času čili nebudu zacházet do podrobností, pokud je o analýzu dopadu Evropské komise, ovšem dovolte aspoň odpovědět na některé otázky, ty nejzákladnější, nejdůležitější, které se zazněly. Analýza dopadu je prováděna eh, v podstatě tak, abychom měli informované politické rozhodnutí Evropské komise, to znamená, zda přijít s tímto návrhem, jakým způsobem ho předložit, mělo by to v podstatě doplňovat politický proces, ale není to, nenahrazuje to politické rozhodnutí. My jsme se rozhodli na komisi předložit tento návrh bez ohledu na to, že v některých částech ten, ten, ta analýza dopadů, aspoň na počátku, mm, poukaze na to, že jsou zde možné ekonomické, mm, hospodářské nevýhody. Ovšem rád bych zúraznil jeden, další, druhý důležitý prvek, z těch definic vyplývající. Je to založené na ekonomických simulacích, tento, tato analýza odpadu, a proto může vzít v potaz pouze určité části reality. A veliká část té FTT prostě nemůže být zata v potaz, především pokud je o využití mm, výnosů, které přinese FTT. V jiných te- částech texte, textu se hovoří o tom, že pokud to uplatníme inteligentně, tak bychom mohli využít tyto příjmy například pro nakopnutí ekonomického růstu. Třetí záležitost, my jsme aktualizovali část naší analýzy dopadu, především pokud jde o simulace makroekonomických výsledků, předložíme nová čísla v bezké budoucnosti, které poukáží na to, že z dlouhodobého hlediska ekonomické dopady daně FTT nejsou negativní a že v podstatě ty negativní dopady prostě budou zanedbatelné. Dále nějaké příklady využívání této daně, například penzijní fondy, o kterých jste se zmínili někteří z vás. Ano, máte pravdu, nemůžeme popřít to, že, tam, že to bude mít dopad na zavedení této eh, daně, pokud jde o penzijní fondy, může to mít dopad na jejich investiční strategie, to ano, to nepopíráme. Ovšem, pokud jde o klienty, tak tam by ten dopad neměl být systematicky negativní na základě našich výpočtů. Druhá věc Jeden z, jedním z cílů tohoto návrhu je mít eh, takové pobídky pro dlouhodobé investiční strategie, čili tyto penzijní fondy, které v současné době své strategie z, mm, zakládají na mm, změně investičních strategií a tak dále by asi trpěli. Ovšem to není naším záměrem. My prostě chceme podpořit dlouhodobější investiční strategie. Eh, zdá se, že mm, by to mělo podpořit mm, zdravé fungování vnitřního trhu. Na závěr tři konkrétní dotazy, velice rychle. Proč dvě sazby, jedna pro deriváty, jedna pro cenné papíry? Protože je to propojeno je so zdanitelným základem. Musíme prostě definovat dva základy jeden pro deriváty, to bude ta eh, nacionální eh, nebo eh, hodnota, která nebude tržní hodnota, prostě tam je vyšší tato daň, tak abychom prostě mohli mít srovnatelné daně. My jsme se snažili mít takovou operační uh, sazbu, která by mohla být využívána v, v masových eh, transakcích. No, ale jsou to spot currency transactions, to zde zazněl tento dotaz, článek 63 EU smlouvy o volném pohybu kapitálu by podle našeho, našich závěrů neměl umožnit zdaňování těchto transakcí v spot currency transactions. Využití výnosů pro vlastní zdroje, to zde již zasnělo, já už jsem o tom hovořil. Ovšem rád bych zdůraznil jako odpověď na jeden z vašich dotazů. To, že navrhujeme zavedení FTT, to je v podstatě založeno na základě článku 130 a mělo by to zlepšit fungování vnitřního trhu pro v oblasti finančních služeb, a i nad rámec této oblasti. To znamená, že je to návrh, který by měl prosperovat, i kdyby mm, ten návrh u vlastních zdrojů by musel se vyřešit, i kdyby teda neuspěl, pokud jde o vlastní zdroje. Samozřejmě, že jsme připraveni a ochotně odpovědět na jakékoliv další dotazy. Děkujeme komisi. Slovo má ještě jednou Ani jakožto zpravodajka. Děkuji. Chtěla bych srdečně poděkovat všem kolegům za velice konstruktivní a užitečnou rozpravu. Děkuji především stínovým zpravodajům. S většinou z nich už jsme měli možnost vyměnit si názory, alespoň v takovém prvním kole. Nebudu tedy odpovídat na každou konkrétní připomínku. Toto je zatím eh, první výměna názoru a já bych se chtěla vyjádřit především k třema tématům. Jean-Paul a Pascal, děkuji vám, děkuji francouzským kolegům, děkuji za vysvětlení, pokud jde o případ Francie. To, co proběhlo v uplynulých dnech, je velmi důležité a to, že je to důležité, to vyplynulo i z této diskuze, byly tady nejrůznější obavy, pokud jde o to, zda taková daň bude skutečně účinná. Padla tady otázka, co se stane, když počet zemí, které se toho budou účastnit, bude velmi omezený. Je velmi důležité, aby se toho účastnilo co nejvíce zemí, aby tento návrh měl vůbec nějakou šanci. A Otázka je, jestli je vůbec možné, aby se to provedlo v 27. Musíme se snažit to skoordinovat tak, abychom dosáhli evropského úspěchu, celoevropského. Chtěla bych k tomu připojit ještě následující s ohledem na nejrůznější výhrady nebo připomínky, které zazněly od kolegů především ze Spojeného království nebo mimo jiné ze Spojeného království. Sven tady hovořil na toto téma, ta stamp duty, ehm, daň ve Spojeném království a v devíti z deseti členských zemí Evropské unie už existuje nějaký typ ehm, daně z finančních transakcí. Cíl komise tedy je, a já si myslím, a chci zdůraznit od samého počátku, že ten cíl je správný. Cílem je dosáhnout koordinace, lépe koordinovat naše daně. Protože taková koordinace různých eh, typů a znaků, eh, nebo zkrátka koordinace těchto daní v Evropě, to není něco negativního. To přece bude mít pozitivní výsledek, vylepší to situaci v evropských zemích. A je, je to důležité, nejde pouze o konkurenceschopnost vůči třetím, Jde přece i o vnitřní hospodářskou soutěž a konkurenceschopnost na vnitřním trhu. Měli bychom udělat vše, co je v našich silách. Společně jsme se dohodli na tom, že chceme vnitřní trh. Vnitřní trh už máme pro finanční služby. Ten funguje. A měli bychom udělat vše, co můžeme, co je v našich silách, abychom naši konkurenceschopnost vnitřní vylepšili. S ohledem na to je zřejmé, že potom i zlep, se zlepší i naše konkurenceschopnost vůči třetím, vůči zemím mimo Evropskou unii. Jde pouze o to, že chceme ty věci, které tady jsou, koordinovat. Tím bych chtěla některé ty ostré reakce trochu utlumit. Všichni víme, že daňové záležitosti jsou tabu ale já si myslím, že bychom měli v této věci změnit naši mentalitu. Jde o to, abychom položili základy pro hospodářské řízení, pro eh, dohody mm, o rozpočtu. A za těmito reakcemi možná vězí ještě něco dalšího. Zpráva příjmů. To je možná také důležitá věc. Ty vlády, které nyní reagují poměrně ostře na tento návrh komise, si myslí, že Evropská unie by se chtěla zmocnit národních zdrojů prostředků jednotlivých zemí, ale o, o to tady přece nejde. Další věc jde o náklady. Kdo je ponese? A někdo tady hovořil o tom, že budou dotčeni i drobní investoři, spotřebitelé, Návrh komise ale obsahuje i určité výjimky. Je to tam vše velmi jasně vysvětleno. Je řečeno jasně, kdo bude daní dotčen, jací e, finanční aktéři, finanční instituce. Je zřejmé, že rozpočty, malé a střední podniky jsou velmi Eh, nebo by neměly být zatíženy takovými to eh, daněmi. Já si myslím, že takové nebezpečí tady není. Jsem samozřejmě ještě otevřená, můžeme to tam ještě více vypracovat, můžeme tam dát větší pojistky pro eh, ty skupiny, které mají být více chráněny, ale myslím si, že není možné to využívat jako alibi, že není možné ohánět se zájmy domácností a spotřebitelů. O to nám přece nejde, my je nechceme zatížit už v tuto chvíli jsou nepřiměřeně zatíženy ve všech evropských zemích. I v těch, které nezápolí s velkými problémy. Takže my nyní jednáme v jejich zájmu. Pokud si to přejeme, tak musíme jít tímto směrem do určité míry se takto uvažuje v určitých kruzích ve Spojeném království. Takže jde o to, abychom si sestavili priority, abychom si uvědomili, koho chceme prioritně chránit. Samozřejmě v návrhu komise je ošetřeno, aby nebyla snížena konkurenceschopnost žádného subjektu, ani poskytovatelů finančních služeb v Evropě. Zástupce komise tady hovořil také o posouzení no, toho, jaké to bude mít důsledky. Existuje rozsáhlá studie komise, která se zabývá všemi aspekty, všemi výhradami, hodnotí veškerá rizika, která tady byla zmíněna, co vše by mohlo přinést provádění FTT. Podle mého názoru to ukazuje, jak eh, důvěryhodná ne toto posouzení dopadu je. Nikdo samozřejmě netvrdí, že FTT je něco, co sebou nenese žádná rizika. Nese to sebou rizika, ale zvažujeme, jaké výhody to přinese a jaká rizika jsou tím spojená. Zvažujeme to a chceme to s ohledem na to upravit tak, aby celkový výsledek byl pozitivní. Musíme přínosy FTT co nejvíce maximalizovat a rizika co nejvíce omezit. Já si myslím, že to možné je a že se to nám to podaří dosáhnout také s vaší pomocí. Děkuji paní zpravodajce, děkuji všem kolegům. Diskuze přesáhla do velké míry před, předběžně stanovený rámec. Téměř všichni, kteří byli v tomto sále, se k tomu totiž chtěli vyjádřit. Já jsem to dovolil. Je to velká priorit, prioritní záležitost a v tuto chvíli vás seznámím s dalším harmonogramem. Budeme mít veřejné slyšení 6. února, 28. února budeme diskutovat o návrhu zprávy a do 7. března 12 hodin mohou být předkládány pozměňovací návrhy. 26. března k ním proběhne diskuze a hlasování ve výboru Ekon by mělo proběhnout 24. dubna a na plenárku by to mělo jít ve Štrasburku 1. června. To je tedy k dalšímu průběhu. Děkuji všem, kteří se zúčastnili diskuze a v tuto chvíli mohu vyklidit své místo, protože přišel pan místopředseda Šikluna a on nyní povede tuto schůzi. Yeah,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 Nyní, milí kolegové, kolegyně, se dostávám ke čtvrtému bodu a to je společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob. Navrhovatelkou je paní Marian Tyson. Kde ji máme? Prosím, paní zpravodajko, můžete začít. Ano, děkuji, pane předsedo. Ráda bych nejprve poděkovala všem kolegům, za obrovské množství pozměňovacích návrhů, které předložili, takže jsem neměla na vybranou v průběhu vánočních svátků, protože 411 pozměňovací návrhů bylo předloženo pouze naším výborem, čili opravdu jsem měla co dělat a ráda bych poděkovala všem, kteří se tak podrobně zabývali tímto návrhem. Nebylo by možné prodiskutovat všechny pozměňovací návrhy, proto bych navrhla, že se na to podívám podle jednotlivých kapitol, podle určitých skupin, ale samozřejmě, že jsem připravená vést i bilaterální diskuse s různými stínovými zpravodaji a ohledně jejich návrhu a sekretariát se bude muset rovněž zabývat tímto dost organizovaným způsobem, protože v rámci našeho rozdělení práce v podstatě máme jedinou možnost se tomu věnovat a myslím si, že dneska už ani nemáme dostatek času, je pozdě, čili mm, bych poprosila sekretariát, aby se tomu aby se tím zabýval. První věc. Bylo zde předloženo několik nových prvků v rámci pozměňovacího návrhu, například posílená spolupráce. Dále to, že by tam měla být možnost opt-in pro členské státy, to znamená té volitelnosti nejenom teda pro podniky, ale i pro, pro země. Další věc, už jsem se o tom zmínila, ano, teda nové návrhy v těchto pozměňovacích návrzích, které zasněly, tam tomu se budu věnovat nejprve a potom podle jednotlivých kapitol. První záležitost paní Gulár. A to je zavedení posílené spolupráce. Buď tradiční forma této spolupráce, nebo té, která se bude zabývat pouze eurozónou a paní Gulár předložila několik návrhů. To je, myslím si, jasné. Měl by to být asi politický signál, podle mého názoru. Měli bychom to vzít v potaz. Ovšem, do legislativy to asi nebude moci začlenit. Pokud bychom chtěli eh, zahájit postup posílené spolupráce, máme k tomu možnosti v rámci smlouvy to znamená, že taková nová iniciativa by musela být předložena buď komisí nebo daným člen, členským státem a Evropský parlament by poté musel schválit tento návrh, čili takový návrh by nám musel být předložen. pokud nebudeme schopni zorganizovat něco se 27, tak prostě a část zemí by chtěla jít tímto směrem, tak proč ne, já bych to mohla podpořit, ovšem z legislativního hlediska se tu musíme ještě trochu věnovat druhá záležitost. Pan Nitres, pan Strejček například, i jiní kolegové navrhovali právě tuto možnost volitelnosti CCCTB pro jednotlivé podniky, ale zároveň, že i členské státy by mohly mít takovou možnost této volitelnosti. A to je zásadní nový právní návrh, konstrukce, kterou jsme v Evropě zatím neviděli, nebo přístup, který jsme zatím neviděli. A tyto návrhy, posměvací návrhy v podstatě vlastně rovněž jdou určitým směrem posílené spolupráce, řekněme, některé země, skupina by se tomu věnovala, ostatní země teda by šly tímto směrem, ostatní země by se podívali, jak to dopadlo a zda s tím souhlasit či nesouhlasit, teda přidat se k tomu. Pan Lambert chtěl aby část příjmu ze CCCTB byla nahlížena jakožto vlastní zdroje. To v podstatě vyplývá i z té diskuze, která nyní proběhla o, o eh, daní z finančních transakcích. Paní Jensen no, už se zmínila o tom, pokud se ne všechny země zúčastní zda, teda vůbec to můžeme považovat za vlastní zdroje, či nikoliv. To je jedna věc. Zároveň nehovoříme zde o nějaké nové dani hovoříme o zdaňování, které prostě již existuje v členských zemí, hovoříme o harmonizaci toho, co již existuje. A to je něco zcela jiného než eh, daň FTT a využívání daně FTT v rámci vlastních zdrojů. Členské státy asi nebudou chtít eh, nebo nebud, s tím nebudou souhlasit, pokud jde o návrh CC, ohledně CCCTB, tak to je něco, co bychom teda museli mm, tomu věnovat samostatnou rozpravu o vlastních zdrojích, která probíhá v Evropském parlamentu. A nyní, pane předsedo, konkrétní eh, kapitoly, minimální eh, sazba této daně. V rámci návrhu komise není nic eh, co by se dotýkalo sazby, pouze základu daně. Někteří kolegové by chtěli rozšířit harmonizaci na tu sazbu samotnou. Například pan Liam za socialisty, nebo pan Lambert, mm, kolegové z QE, pan Portaž, myslím, rovněž přišli s návrhem v tomto ohledu. Ovšem je zde mnoho kteří přišli s opačným názorem a řekli, že v podstatě mm, by nikdy nemělo dojít harmonizaci v této oblasti, čili je zde takový rozkol. Já osobně si myslím, že než vůbec začneme hovořit o samotných sazbách, které by měly být uplatněny, tak bychom se měli podívat na zákonnost celé záležitosti a zda takový návrh v rámci pozměňovacího návrhu vůbec je vhodným návrhem, když se podíváme, když se na to podíváme z právního hlediska. Tam by to totiž mohlo znamenat problém s, eh, v rámci právního základu, protože EU nemá žádné kompetence v oblasti těchto eh, přímých daní. možná článek 113 nebo 115 smlouvy se mohl využít. Ovšem, to si nejsem úplně jistá, protože svoboda členských států je v podstatě právě mm, podpořena určitými omezeními, které vyplývají ze smlouvy. To, že bychom řekli, že budeme rozšiřovat harmonizaci eh, těchto dokonce i na úroveň sazby, to by znamenalo veliký problém v oblasti kompetenci vůbec toho zdá, je může zasahovat do této oblasti. No, zda je to vhodné, či nikoli, musíme se podívat na právní ehm, rozbor, zda je to mm, možné. Ano, asi by bylo super, kdybychom měli takový společný společný systém zdaňování v rámci CCTB, to znamená stejný základ a tak dále, jasně definované vyšší sazby, nižší sazby a tak dále. Ovšem, když se podíváme na to, jak se na to dívají jednotlivé členské státy v současnosti a na problémy, se kterými se potýkají rozpočtové schodky a tak dále, s ohledem na stávající situaci si prostě nemyslím, že je vhodná doba rozšířit něco, co již je nyní velice ambiciozní návrh ze strany komise ještě na harmonizování daňových sazeb, čili já jsem proti takovému návrhu. Proto navrhuji zamítnutí pozměňovacích návrhu, které volají po této věci, řekněme, v nějakém úvodním ustanovení bychom se tomu mohli věnovat, nebo v důvodové zprávě podívat, můžeme pohovořit o tom, že je to do budoucna něco, mm, co bychom si přáli, ovšem, že to není realistické v současnosti. Mm, se sazbami jsme zatím nikdy nezacházeli tímto způsobem. Já si myslím, že členské země by měly veliké výhrady uči tomuto návrhu a pokud chceme být ambicioznější v tomto ohledu, tak prostě mm, v současné době by to ještě prostě na to není vhodná doba. Pokud jde o rozsah, tam bylo několik pozměňovacích návrhů, definice, základní principy, zásady tohoto návrhu. Tam nebylo, nebyly předloženy pozměňovací návrhy, kromě GUE. Tam byl jeden návrh. Pokud jde o ten vzorec výpočtu, počet zaměstnanců se tam využíval jako základ tohoto výpočtu. Údajně bychom měli definovat zaměstnance na evropské úrovni. Já mm, si myslím, že ti, kteří předložili tento návrh, prostě bude to nesmírně obtížné. To je věc, kterou budeme diskutovat, když budeme o samotném vzorci ještě hovořit. Ovšem komise navrhuje využívání určitých prvků v rámci tohoto vzorce, které jsou velice jasně definovány a které můžeme velice jasně získat od jedno, z účtu jednotlivých společností. Pokud tam zavedeme novou definici zaměstnance, tak by to podle mého názoru znamenalo veliký problémy v oblasti podvodu a tak dále, mnohem větší, než kdybychom dodrželi stávající návrh komise. Takže proto si myslím, že ty definice a vzorec bychom měli ponechat v té formě, jakým ho definovala komise. zda by to mělo být založeno na tzv. optim, to znamená volitelnosti, nebo spíše povinném přístupu. Zda členské státy mají možnost rozhodnout sami o využití CCCTB, nebo zda by to mělo být povinností. Některé pozměnci návrhy jsou pro, například paní Gulár, Ona tvrdí, že zde v eurozóně již máme velice těsnou spolupráci. Socialisté, stínoví zpravodajové GUE rovněž předložili pozměňovací návrhy pro. Pan Lambers s tím souhlasí, ovšem dělá rozdíl mezi velikými společnostmi a malými a středně velkými podniky. Velké podniky podle něj by měly být, mě, mít povinnost aplikovat CCTB a malé podniky by měly mít tu možnost volitelnosti, to znamená takzvaný opt-in. A nyní podstatě to rozšíření na ty minimální sazby, tak jak jsem to řekla, ten, ten princip subsidiarity se často zneužívá v politických rozprávách. Já nejsem proto, abychom eh, to uplatnili. Ovšem zde konkrétně zásada subsidiarity je relevantní, měli bychom na ní poukázat, protože to v podstatě by to změnilo cíl tohoto návrhu, pokud bychom zavedli povinný systém, mandatorní systém. Znamenalo by to, že miliony malých podniků, ale i trochu větších podniků, které nefungují v tom přeshraničním systému, by spadaly pod tento nový systém. To znamená, že by to na mě mělo dopad, náklady, aby se adaptovali, přizpůsobili novému systému. A já si myslím, že prostě na to není vhodná doba. Já už jsem o tom i na Eh, ve svém úvodním slovu, pane předsedo, jde o určitý experiment, proto si myslím, že je dobré to zavádět postupně a využít tu možnost té volitelnosti toho systému opt-in, mít určitý pilotní, pilotní období a tak dále. Uvidíme, co se nám povede dosáhnout v této oblasti. Někteří jsou 100% pro, někteří jsou 100% proti asi bychom měli vyslat určitý signál. Z dlouhodobého hlediska by to asi mělo být povinné. Mohlo by to být um, zahrnuto i do hodnotící zprávy do budoucna. Komise by měla přijít s novým návrhem, stěnový zpravodajové se na to musí ještě dohodnout. A pokud je o to období opt-in, pokud se na tomto systému dohodneme, je zde několik návrhů, že by to mělo být um, zredukováno z pěti na tři tříleté období uvidíme, mm, jaká je větší, jak je většinový názor. Já si myslím, že trochu delší období je podle mého názoru lepší, protože ti, kteří se rozhodli mm, zvolit si tento systém, tak by měli mít dostatečně dlouhé období. Pětileté období si myslím, že by bylo lepší. Ovšem většina kolegů, pokud bude pro to mm, tříleté období, tak se nedá nic dělat. Další záležitost konsolidace jeden kolega či kolegyně nechtě, nechtěli to CCCTB, ale pouze CCTB, to znamená tento C, které znamená angličtině consolidated, to by chtěl tento kolega či kolegyně vyškrtnout. Bohužel nemáme čas se věnovat tomu podrobně, takže to nebudu rozebírat. Věřím ale, že většina kolegů je pro to slovo consolidated systém, to znamená, že by byl konsolidovaný systém. Všem podíváme se ještě, můžeme se podívat na ty jednotlivé články podrobněji, kterých by se to týkalo. Pokud teda by došlo ke konsolidovanému přístupu, co by v podstatě znamenal, znamenal teda ty konsolidované výsledovky v Evropě, co by, s čím, co, co by bylo pokryto. Komise hovoří, to znamená více než 50 hlasovacích práv, to jsou dvě kritéria, nebo řekněme více než 75 zisku. Takové návrhy předložilo například GUE. Jiní kolegové spíše jdou cestou komise. Mě návrhy GUE překvapily, například to, že navrhují méně než 50 hlasovacích práv. To znamená více než jedna eh, mateřská společnost neznamená, že by ta konsolidace musela proběhnout nejenom v jedné skupině ehm, společnosti, ale že by mohla společnost fungovat v rámci různých skupin. To není pragmatické, bude to velice komplikované a proto si myslím, že komise schválně se nevydala touto cestou. Hmm, to si myslím, že takové proporcionální konsolidace, to, to by nefungovalo, měli bychom spíše se vydat tím návrhem komise, podle mého názoru. Dále to zvařování zisku, ztrát, rovněž propojeno s tím konsolidovaným přístupem. Různé skupiny navrhují různé návrhy. Někteří tvrdí, že by neměly být retroaktivní dopady pro eh, ztráty, které byly zaznamenány před vstupem tohoto návrhu v platnost. Na to se ještě musíme podívat. Několik kolegů předložilo takový návrh, kde, jak já jsem pochopila ten dokument komise, pokud tam byly ztráty, které eh, vznikly před eh, vstupem v platnost této, tohoto návrhu či této směrnice. Takže tyto ztráty by mohly být začleny nebo mohly by být vzaty v potaz, ale pouze v určitém proporčním poměru. Ehm, to si myslím, že je dobrý návrh. To znamená, že by se to spojilo pouze s tím členským státem, nebo bylo propojeno s tím členským státem, který zaznamenal. Myslím, pan Lien, pan Portas, ještě někteří kolegové navrhli tuto záležitost. Ehm, na to se ještě podíváme společně. No, ale někteří kolegové mají pocit, že ztráty že by to tam teda nemělo být pro, pro delší období než pět pětileté období, já jsem to nepochopila, nevím, co tím chtějí dosáhnout. Společnosti, které investují do výzkumu, vývoje, mají prostě určitá práva, patentová práva, řekněme desetileté, patnáctileté období. Čili to jde trošku, je to v rozporu s těmi omezeními ztrát, jejich platností po dobu pětiletého období. Já myslím, že by to nemělo být časově omezeno, ovšem pokud kolegové mají nějaké pádné argumenty, tak jsem ochotná jim naslouchat. Další pozměňovací návrhy, pokud jde o ty transakce v rámci skupiny, v rámci jedné skupiny. Chtějí, aby tam byla uplatněná nějaká zdokumentovaná metoda, která by umožnila tyto transakce na základě určitého zdokumentovaného postupu. Další kolegové byli proti tomu, což je asi jednodušší, méně byrokratické. Všem chápu, že je důležité, aby společnost měla jednu metodu, kterou bude využívat a ne, aby neustále musela měnit tyto mm, metody, čili komisi chápu. A dále opt-in, opt-out, ta volitelnost přístupu, mnoho pozměňovacích návrhů, většinou od lidí, kteří jsou proti konsolidaci, takže to nebudeme, mm, to si myslím, že se tomu nemusíme nyní věnovat. Dále jsou to fůze, to je možná příliš podrobné pro dnešní diskuzi, tak to vynecháme. Dále je to článek 72, 73, progresivní systém a to pravidlo toho překlopení. Zda příjem, který přichází z třetí země, kde již byla zaplatěn, zaplacená daň, ovšem je nižší než evropská, zda to můžeme vzít v potaz v rámci výpočtu či nikoliv. Několik pozměňovacích návrhů bylo předloženo tímto směrem. Asi bude nejlepší, když se na to bilaterálně s kolegy podívám. Pokud jde o to, o ten switch over, my tam komise navrhuje 40% ehm, sazbu to by znamenalo, že pokud ehm, zahraniční daně je nižší než těch, ten průměr těch 40%, takže to se to neveme v potaz. Někteří kolegové navrhují navýšení na 70, jiní dokonce 100 To by implicitně znamenalo, že mají pocit, že zdaňování podniků v některých členských státech je příliš eh, nízké a že prostě už níž nemůžeme jít. Na to ovšem bychom se měli ještě podívat podrobně na, na to v podstatě, eh, co si myslí i jiní, kteří zatím nepředložili návrh v tomto hledu. Opět ke konsolidaci. Jedna nová myšlenka, kterou navrhuje jeden kolega, kompenzační balíček pro členské státy, které by přišly o určité příjmy v důsledku zavedení CCCTB. Toto je spíše na takové, takové úrovni představ, pane předsedo. Já nevím, jak by si kolega přál implementaci tohoto postupu, protože mm, asi je to zajímavý nápad, ovšem žádný návrh to eh, směru ještě nebyl předložen. Asi by bylo opravdu obtížné identifikovat, kdo jsou vítězové, kdo poražení v rámci takového hodnocení. To je spíše takové hypotetické hodnocení. Některé země by to asi akceptovaly, jiné ne. To si myslím, že bychom, že bychom se neměli vydat touto cestou. Pan Langen je jeden z francouzských kolegů se o tom zmínilo hodně finančních transakcí. To znamená, nemůžete mít všechno prostě. Mm, nemůže se i vlk nažerat, i ovce zůstat celá, čili prostě, když se rozhodneme jít tímto způsobem, tak prostě se musíme podívat na praktickou implementaci a implementaci ve všech členských státech. A dále je to ten vzorec, otázka samotného vzorce pro výpočet. Pokud chceme kompenzovat pro ty mm, ztráty, zisk a tak dále. A pokud bychom to chtěli mít ve všech členských státech, tak v podstatě bychom měli mít tento vzorec ve všech členských státech a určitý vzorec, který by se využíval ve všech eh, zemích. Komise navrhuje tři faktory pro, eh, prodej, tržby, práce a eh, mm, kapitál, pracovní síla. To znamená, to je rozděleno jednak na náklady a jednak na počet zaměstnanců. Tento návrh komise si myslím, že je velice dobře navržen. Všechny argumenty, které jsem si vyslechla, jsou velice přesvědčivé. Toto jsou prostě indikátory zisku. Je to věc, která se týká každé společnosti, nemůže tato data se velice těžko se manipulují. To je velice důležité, hovoříme se o zdaňování, čili to je zásadní. Původně jsem chtěla zachovat návrh komise stoprocentně, Ovšem nyní jsem viděla mnoho návrhů, které chtějí například um, snížit hodnotu jednoho faktoru, například těch tržeb, a zvýšit hodnotu jiných faktorů. Na to se ještě s kolegy můžeme podívat. Ovšem chtěla bych, aby tyto tři základní faktory se byly zachovány, aby jsme dosáhli určité vyvážené pozice mezi nimi, to znamená ty tržby, to je věc, která by mohla mít negativní dopad na menší členské země, ty ostatní dva faktory, u nich by členské země i společnosti s nimi mohly nějak pracovat. Pokud by ovšem došlo k nějakému rozkolu mezi velkými a malými zeměmi, pokud by to byl problém, tak by to mohlo samozřejmě, pokud by to vedlo k nějaké diskriminaci, tak v tom případě bych chápala, že někteří kolegové navrhují, aby ta část tržeb nebyla brána až tak důsledně. A dále jsou to pravidla proti teda zneužívání. Některé, někteří kolegové hovoří o tom, co se může odepsat, odpisy, dále je to to samotné překlopení toho systému, náklady a tak dále. Nebudu zacházet do podrobností. Ovšem no jsem spíše pro návrh komise a ne eh, pozměňovací návrh 81, 83 a 85. Dále je to článek 9 a 16, pozměňovací návrhy QE, zelení, odečty, odpočty a tak dále. Já spíše navrhuji, abychom zachovali to, co, s čím přišla komise. Dále to je jeden návrh QE, ohledně určitých odpočtů um, nákladů v oblasti výzkumu vývoje, proč by to mělo být omezeno. Já nejsem pro, protože to je v podstatě jediná, jediný stimul, který zde máme v rámci návrhu, který podporuje podniky investovat do výzkumu a vývoje. To prostě potřebuje. pokud chceme zůstat konkurenceschopní. Proto jsem pro to, aby tyto položky, které, které navrhuje komise právě pro oblast výzkumu, aby, aby jsme byly zachovány. Dále je to pan Trimosa, jeho posměňovací návrh. Ten vypadá docela atraktivně, zajímavě, to znamená náklady bonusů. Aby to teda už nebylo, nebylo odpočítatelné položky. Ano, my asi všichni, pokud chceme změnit tuto kulturu těchto obrovských bonusů a tak dále, tak by to asi nemělo být prostřednictvím legislativy pro zdaňování podniků ale řekněme nějaká pravidla v oblasti zprávy, řízení samotných bonusů a ne tímto způsobem. Pan Lien předložil návrh v tomto ohledu. Pokud je o spotřební dáň alkoholu, produktů v oblasti energetiky, to by chtěli zrušit, ano, proč ne? Ráda bych viděla, co si o tom myslí ostatní kolegové. Další kolega navrhuje terminologii že byste měla být využita národní legislativa, mezinárodní legislativa v oblasti účetnictví. Já bych řekla kolegovi, že by to asi tak nemělo být, protože je to v podstatě tato legislativa nezá, není závislá na těch pravidla účetnictví, ta nejsou stejná ve všech členských státech a IFS nebo IFOS prostě nejsou aplikována všude stejným rovným způsobem ve všech podnicích že asi bylo nejlepší, aby jsme to nepropojili s těmi pravidly v oblasti účetnictví. To si myslím, že by nebylo mm, pozitivní v tomto ohledu. Ještě pár věcí. Eh, omlouvám se, že mluvím tak dlouho, ale pozněcích návrhů byla spousta a máme jedinou příležitost eh, je diskutovat. Máme tam další balíček pozněcích návrhů který se týkal spíše správních záležitostí a kontroly. Byl tam pozněvací návrh, který žádal vytvoření na evropské úrovni jakéhosi centrálního kontrolního orgánu, který by spravoval databázy a kromě toho by měl určité právní kompetence ten orgán samotný by mě nevadil, ale to, že by měl mít jurisdikci, to by mě vadilo. Databázi by konec konců mohla zpracovávat komise, to by ta databáze byla opravdu v dobrých rukou. Můžeme se o tom pobavit s kolegy, kteří předložili tento pozněvací návrh. Myslím, že to byl Oli Schmidt, kdo řekl, že bychom měli založit fórum, které existuje v jiných oblastech. A to není špatný nápad. Členské státy a Evropská komise by se následně mohli pobavit o stávajících problémech a pokusit se v rámci toho fóra vyřešit. Potom ještě další věc, a to článek 131, revizní doložka. My jsme k tomu měli předloženo minimálně 10 pozněcích návrhů. V návrhu komise se říká, že po pěti letech by mělo dojít k hodnocení. A řada kolegů chce, aby už to bylo po třech letech. Pokud to chcete všichni, tak já jako zpravodajka to podpořím. Ale myslím si, že to není tak rozumné, protože konec konců jde o daně. Takže máte rok toho příjmu, potom máte rok, ve kterém se dá daňové přiznání, pak se daň zaplatí a potom třeba probíhá daňová kontrola. Takže kdyby to bylo po třech letech, tak ještě nebudeme mít dost informací. Především pokud se jedná o novou formu daní. Nebudeme mít dost informací k tomu, abychom na nich mohli založit hodnocení. Takže můžeme poprosit komise, aby to vyhodnotila. Komise nám může předložit zprávu, ale myslím si, že z politického hlediska tato zpráva nebude příliš užitečná. Takže prosím, zamyslete se nad tím ještě jednou a zamyslete se nad tím, že bychom zachovali to pětileté období. Následně totiž budeme schopni zhodnotit i vnější vlivy což nebude možné, pokud bychom vycházeli z dat pouze během jedno pocházejících pouze z jednoho roku. Pokud to období bude delší, uvidíme, jaký třeba na to má dopad hospodářský růst a naopak. Teď, co se týče obsahu této doložky, tak v podstatě každý k ní chtěl něco doplnit. A platí to i pro mě. Já jsem navrhla čtyři další věci na seznam toho, eh, čeho by se mělo týkat toto hodnocení. Kdybych zapracovala návrhy vás všech, tak tam v podstatě budeme mít 13 různých oblastí, které budou muset být předmětem takovéhoto přeskumu a pak ta zpráva si myslím, že nebude úplně dobrá. Takže zkusme se najít nějaký kompromis. Zkusme si najít nějaký kompromis v rámci diskuse s kolegy, který, kteří předkládali tento návrh. Aktiv přenesené pravomoci. Řada kolegů a kolegyň navrhuje, aby články týkající se aktů v přenesené pravomoci dali Evropskému parlamentu stejnou pozici jako radě. To vypadá dobře, ale na druhou stranu máme dohodu mezi institucemi. Možná spolu se sekretariátem to budeme muset proskoumat a zjistit, jestli ty pozněcí návrhy nešly proti dohodě mezi institucemi. Já se obávám, že půjdou a v tom případě by nebyly přijatelné. Takže to jsou ty hlavní věci, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem hovořila tak dlouho. Omlouvám se, jestli to bylo odborné, ale konec konců je to složité téma a pokud o něm chceme vést rozpravu, tak se prostě nemůžeme vyhnout technickým podrobnostem. Takže děkuji mnohokrát a budu se těšit na vystoupení kolegů. Děkuji mnohokrát za komplexní vyhodnocení všech pozněvacích návrhů. Je pravda, že nemáme moc času, takže poprosím jednotlivé vystupující o stručnost. Nejprve poprosím stínové zpravodaje za SND, SAD Elisa, prosím. Děkuji. Já budu hovořit za Liema Njoka, který musel bohužel odjet do Paříže. Děkuji paní zpravodajce, paní Tysen za její připomínky a chtěla bych eh, vám sdělit eh, mé připomínky k, k pozměňovacím návrhům, které byly předloženy. Pokud jde o to, zda CCTB má být eh, dobrovolný nebo ne, už jsem se eh, k tomu eh, vyjádřil na minulé výměně názorů, ale chtěl bych ještě jednou zdůraznit tuto záležitost, protože kolegové si všichni musí uvědomovat, jaká rizika by to znamenalo, kdyby to bylo dobrovolné. Takový systém by mohl vážně ovlivnit fiskální příjmy členských států, a nebo alespoň některých z nich nich, protože je zřejmé, že pouze eh, společnosti, kde nový režim umožní eh, platit méně daní, se k tomu také dobrovolně přihlásí. Já tady odmítám hrát si na čarodějová učedníka, jako to dělá Evropská komise, která ve svém odůvodnění uznává, že neví, jaký dopad by dobrovolný režim měl na daňové příjmy členských států. V tuto chvíli Evropská unie diskutuje o tom, jak se dostat z finanční krize, která je nejhorší v její historii. A je tady obrovský tlak na členské státy, aby výrazně snižovaly své deficity a kdybychom měli dobrovolnou CCTB, tak by to bylo eh, nezodpovědné jak ekonomicky, tak politicky. Lituji tedy toho, že, někt, že určití kolegové v EPP a v ALDEM eh, vlastně nejsou proti povinnému systému, se spokojí s tím, že tuto otázku eh, zda dobrovolně nebo povinně od odkládají až eh, do reevoluce této směrnice. Paní Gulár jasně chce povinný režim, ale eventuálně v rámci posílené spolupráce. Je zřejmé, že eh, bude složité eh, získat jednomyslnost v radě protože t, eh, některé členské státy už vyjádřily své rezervy, pokud jde o ten pavilný eh, sestým V rámci Evropského parlamentu a v rámci postupu konzultace eh, musíme být ambiciozní a není možné už tuto chvíli předvídat to, co se bude dít v radě a vycházet z toho. Pokud jde o paní Žaslověckou, zase přeje vypustit e, všechny texty, které se týkají e, konzultace CCTB. Pokud jde o e, daňový základ, tak to je radikální, ale je to lepší, než aby to bylo dobrovolné, aby to bylo ponecháno na vůli podniků a členských států. Ovšem harmonizace, pokud ale je potřeba, aby eh, ten konsolidovaný základ daně byl eh, povinný jak chce paní Jaslověcka. Pokud jde o rozdělení eh, konsolidovaného základu a příjmu z nich, tak eh, tady je snaha odstranit faktor obratu a pan Vincent z SND eh, chce snížit jeho váhu a já chápu tu logiku těchto pozměňovacích návrhů, ale přiznávám, že nevím, jaká je, jaký je ideální vzorec, jak zabránit daňovým únikům, zabránit přílišnému zdanění a povzbudit zaměstnanost. Musíme o tom společně diskutovat, ale bez ohledu na to, jaký zvolíme eh, výsledek, vzorec, tak je potřeba, aby bylo možné ho v budoucnosti pozměnit a zvážit, až se bude eh, směrnice zkoumat opakovaně, tedy znovu. A někteří kolegové eh, žádají, aby to bylo po třech letech a ne po pěti letech a k tomu se připojuji. Poslední bod Liam je k otázce t- sazeb dadí no, pro společnosti, CCTB přinese pokrok pouze v případě, že tady bude existovat minární mína zdanění, která by zabránila um, nějakému zkreslení ne, v tom, uh, jak se ty věci rozdělují mezi členskými státy. No, další tady předložili pozměňovací návrhy eh, ke stanovení určitého stropu. Pan Lambert, eh, ten mm, tady eh, také hovoří o sazbě 5% na evropské společnosti. Já osobně si nepřeji stanovit minimální sazbu. Navrhuji určitý mechanismus, kde bychom zabránili snížení efektivních sazeb. Paní Tisa, mm, doufám, pozorně prostudujeme návrhy i návrhy kolegů a budeme mít možnost to vše e, později prodiskutovat. Takže to bylo stanovisko Liama ve jménu socialistů. Thank you. Uh... Děkuji. Silvi? Děkuji, Eduarde, děkuji všem. Budu velice stručná, protože Marian to tady velice podrobně předestřela, takže myslím, že tady opravdu seriózně byla, se pracovalo s různými pozměňovacími návrhy, takže se nemusím podrobně vyjadřovat k těm věcem, které jsem sama navrhla. Jenom dvě věci. Za prvé, opravdu musíme ehm, společně zvažovat tyto věci a ehm, Samozřejmě musíme tady uvažovat i o tom, jestli eh, každá země si bude eh, sama určovat, co udělá nebo ne. Tady jde o vnitřní trh a myšlenka, že budeme mít různou legislativu v Evropské unii, to je něco, co mě vůbec netěší. Já bych si nejvíce přála, aby se nám podařilo kráčet společně vpřed v této oblasti, kde velké společnosti, eh, které působí v mnoha členských státech, potřebují zjednodušený systém a Evropská unie by díky tomu byla také vnímána jako jednotný celek. Pokud se nám to nepodaří, tak je potřeba, abychom se snažili pokročit eh, alespoň v identifikaci toho problému a snažit se dále. Ehm, eh, já si myslím, že ten systém musí zůstat eh, relativně eh, srozumitelný, přehledný a proto se mi nelíbí eh, různé sazby, různé limity. Někteří, některé, pro některé společnosti by to platilo, pro někoho ne. To by bylo příliš složité, to by škodilo Evropě a chtěla bych upozornit na to, že v rámci mezinárodní dohody se odkazuje také na pakt Europlus, a tento víkend se tím, jsem se tím ještě zabývala a je tady myšlenka, abychom podporovali konsistentnější přístup, pokud jde o fiskální otázky a e, členské státy pokud jde o ty různé nástroje, které schvalují nebo neschvalují, tak tady je potřeba, abychom byli opravdu konzistentní ještě jednou děkuji komisi za to, eh, že přišla s tímto podnětem, děkuji Marianě, eh, že eh, tímto způsobem zareagovala a já jsem opravdu otevřená k tomu, jak nejlépe vypracovat kompromis. Já si myslím, že není potřeba k tomu přistupovat ideologicky, ale je eh, dobře, že se tady činí tyto kroky v této oblasti. Dlouhou dobu to zůstávalo tabu a nemá to žádný skutečný důvod. Máme povinnost vůči občanům, abychom opravdu s těmito věcmi pokročili. Už není možné opět eh, odkazovat na to, že je to příliš obtížné, že není možné dospět ke kompromisu. Eh, pokud se budeme snažit a každý do toho dá svůj díl, tak se to podaří. Děkuji. Thank you, Sylvie. Děkuji, Sylvie. Ivo Strejček, prosím. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh, well... <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Já vím, že nemáme moc času, takže se pokusím o stručnost. Děkuji paní Tyson za komplexní vysvětlení a za hloubkové prostudování tohoto návrhu. Chci zdůraznit pouze dvě věci. Jedna je pro mě opravdu tou červenou čárou a druhá je spíše předmětem eh, názoru, který po mně paní Tyson chtěla. První otázka, volitelný nebo povinný. Já rád slyším, že paní Tyson bere náš návrh, aby společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob byl volitelný. Pro mě jako stínového zpravodaje eh, pro ECR je opravdu tou červenou linií v tomto návrhu. A za druhé, jak dlouhé by mělo být to období pro hodnocení Já z logického a praktického pohledu chápu, že pětileté období je v pořádku. Děkuji. Filipe, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také Marian za velmi komplexní a systematický přístup. Jenom pár věcí, těch nejdůležitějších, ale za prvé, vlastní zdroje EU. To by bylo možné pouze v tom případě, kdyby se to zavedlo v 27 členských státech, takže je to spíše záležitost do budoucna, ale nevzdávejme se toho. Především, když se podíváte na výdaje Evropské unie, tak v podstatě třetí největší oblastí je Horizont 2020, rámcový program pro výzkum a vývoj. Z toho těží většinou podniky. A také by potom bylo logické, aby podniky začaly přímo přispívat do evropského rozpočtu. Já v tom prostě určitou logiku vidím. Je to pro nás červená linie? Není. Ale alespoň tím směrem bychom se měli ubírat. Teď, co se týče minimálních daňových sazeb. Možná je to otázka právního základu, konec konců u DPH, kde to máme to stojí na jiném základě. Je potřeba rozebrat, jestli je to vůbec možné. Vy říkáte, že teď máme politickou možnost zavést minimální eh, daňové sazby a neděláme to z toho důvodu, že členské státy mají velké finanční problémy, ale právě proto bychom se měli snažit o to, aby to, co má být zaplaceno, zaplaceno bylo a to, co nejúčinněji tak abychom se bránili eh, neférové konkurenci mezi členskými státy. A já si myslím, že máme řadu důvodů postupovat tady rychleji a ne pomaleji. Ke klíčové otázce volitelnosti anebo povinnosti tohoto systému. Já pořád nerozumím tomu, proč by ten systém měl být volitelný. Je to proto, že bychom zavedli 28. režim v Evropě, který by eh, byl zvolen některými hráči pouze tehdy, pokud by se to finančně vyplatilo. A navíc já si nemyslím, že toto bylo opravdu eh, v duchu CCCTB. Mně připadne celkem jasné, že ten systém by měl být povinný. Já chápu, co říkáte na druhou stranu. Pokud všechny, včetně menších podniků, do tohoto donutíme a potom za pár let změníme názor, tak potom ty náklady na přechod budou obrovské. A to říkám, aniž bych zacházel do velkých podrobností. S povinným systémem pro ty největší aktéry, které si zadefinujeme, a dá se to zadefinovat jasně, Jinými slovy tedy, platilo by to pro větší přeshraniční hráče s tím, že za nějakou dobu se uvidí, a já chápu, co říkáte, že potřebujete dost času na to, abyste viděli, jak ten systém funguje, než eh, dojde k jeho vyhodnocení. Minimálně u některých aktérů by tento eh, režim byl povinný a pokud toto přijmete, tak pro nás by bylo přijatelné to pětileté období pro seskum. Ale pokud to bude nepovinné, pokud to bude volitelné a potom budete chtít delší období na přeskum, tak eh, budu mít pocit, že to příliš věci nepřispívá. Co se týče toho vzorce přidělovacího, tam si myslím, že všechny tři prvky jsou platné. Pořád nechápu, proč říkáte, že tržby nejsou důležitým faktorem. Je to jeden z faktorů, ale faktor důležitý. A z toho důvodu návrh komise je pro mě smysluplný. Takže poprosím o trochu odvahy, Pokud máme jeden tvrdý požadavek, tak ten se týká povinnosti tohoto systému, všechno ostatní je k jednání, ale my prostě nechápeme, k čemu by byl systém, který by pro nikoho nebyl povinný. Pak si myslím, že by, se to, že by to využívalo velmi málo lidí. A ty deseti, desítky miliony euro, které velké korporace investují do toho, aby přecházeli z jednoho fiskálního systému na druhý, by se dali použít na eh, zaplacení těchto nákladů na přechod na nový systém a dokonce by to možná mohlo být ještě levnější než jejich stávající daňová optimalizace. Dobrá, děkuji. Máme dalších 10 minut, teď už poprosím opravdu o stručnost. Nejprve Dirk Epping pane předsedo. Eh, jenom velice stručně. Já si myslím, že tento návrh má řadu pozitivních aspektů a výhod, ale mám jednu velkou výhradu, a to mechanismus pro rozdělování těchto prostředků. Paní zpravodajka je velmi váženou členkou tohoto výboru a hovořila o tom sama. Může se stát, že tento mechanismus jakožto druhotný účinek vytvoří systém pro přerozdělování daní. Malé země s ekonomikou založenou za službách, na službách zaznamenávají sniž, nižší příjmy eh, z daně z příjmu právnických osob. Vy jste říkali, eh, že důležité jsou tržby. Ano, ty jsou důležité hlavně pro velké země. A proto s tím nemá problém paní Gulách. Na druhou stranu nikdy nemůžete mít všechno. Malé země, které mají exportní ekonomiku, jako třeba Vlámsko, ty na tom prodělají. V Nizozemsku máme uh, hodně mezinárodních společností, které vyváží přes Rotterdam a pro ně je to něco jiného. Pro nás je prostě důležité vidět, jaký to bude mít všechno dopad pro evropský ideál můžeme učinit mnohé, ale na druhou stranu je prostě potřeba se postarat o to, abychom si nepodřezávali větev, na které sedíme. Pokud by se tím vytvořil nepřiměřený systém daňových transferů, tak by to bylo před našimi občany neospravedlnitelné. Národní parlamenty u tohoto návrhu uplatnili žluté karty v mnoha případech. Zajímalo by mě, co si o to myslí paní zpravodajka. Mně se zdá, že to je v řadě zemí důležité politické téma. A myslím si, že by bylo dobré, aby tento návrh byl spíše volitelný než povinný. Dobrá, děkuji. Oli Schmidt, prosím. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Tady se pořád mluví o podřezávání větví, minimálně o tom mluví pan Epping. Já si myslím, že to je velice citlivé téma. A myslím si, že paní zpravodajka k tomu přistupuje velmi vyváženě. Souhlasím i s paní Gulách, s paní Stínovou zpravodajkou. Učiníme ale první krok, než učiníme kroky další. Já chápu, že někteří kolegové chtějí vystupovat, nebo chtějí, abychom vystupovali odvážně, ale na druhou stranu myslím si, že přijatelný nakonec bude právě postoj paní zpravodajky. Já jsem zpravodajem, který eh, zpracovává stanovisko eh, ve výboru IMCO pro tento výbor. A chtěl jsem z tohoto titulu k tomu říct další dvě věci. Za prvé, podporuji optin za těchto okolností si myslím, že by byl důležitý. A za druhé, k tomu vzorce podle kterého se budou přidělovat prostředky, tady s vámi souhlasím. Pan kolega Ludvík ze Švédska má k tomu také pozněvací návrh. Pokud bychom z toho vyňali tržby, tak by výsledek vypadal úplně jinak. A rád bych si tady vyslechl argumentaci komise. Je to totiž strašně citlivé téma. I pro ministry financí jednotlivých zemí. Jak tedy vysvětlíte, že jste zvolili právě tento systém? A myslíte si, že je spravedlivý k malým zemím? Víme totiž, že existují určitá hodnocení dopadů, která říkají, že tento návrh by penalizoval malé země. Tolik tedy jenom stručně. Děkuji. Děkuji. Eliza ještě chtěla vystoupit. Sama za sebe. Ano. Para dizer o seguinte. Já jsem chtěla vystoupit, eh, mám pár připomínek. Zaprvé zopakuji to, co říkali mnozí kolegové a kolegyně. Žijeme ve velmi citlivé době. Paní zpravodajka Tyson říká, že v tuto, chvíli, v tuto chvíli bychom měli spíše dávat prioritu harmonizaci základu daně, protože dále asi to nepůjde. Na druhou stranu, když harmonizujeme základ daně, v prostředí daňové konkurence mezi jednotlivými členskými státy, a to na základě volitelného systému, kterého se můžete, ale nemusíte účastnit, tak eh, máme vůbec představu, jaké to bude mít dopady na daňové příjmy v jednotlivých členských státech EU? Já vám můžu říct, jak to dopadne pro naši zemi. 20 největších firm už se přesunulo, 19 20 velkých firm už se přesunuli sídlo z daňových účelů do Nizozemska. Takže v podstatě chtějí daňové pobídky. Loví daňové pobídky. Je to citlivé téma. Můžeme postupovat dále bez jasného vyhodnocení dopadů tohoto návrhu, dopadů na bilanci veřejných financí mezi členskými státy? To si myslím, že je v tuto chvíli kritické téma. Já jsem osobně pro harmonizaci daňového základu. Ale pokud to bude na základě volitelného systému, bez jakékoliv fiskální koordinace, tak mám opravdu obavy z dopadů, které by to mohlo mít. Byla bych ráda, aby komise provedla skutečné hodnocení dopadů a prezentovala nám jej, abychom mohli učinit politické rozhodnutí, protože já mám v tuto chvíli pocit, že nemohu. Děkuji. Ještě několik připomínek ve jménu Tomase Hendloho, který je naším stínovým zpravodajem, ale nemůže tady dnes být. Nejprve bych chtěl Marian poděkovat za podrobné a kompetentní připomínky k pozměňovacím návrhům. My jsme tam také několikrát byli jmenováni a já bych se chtěl vyjádřit k harmonizaci a k minimálnímu zdanění. Připadá nám důležité, a to už tady částečně také zaznělo, abychom zabránili daňovým únikům a daňovému dumpingu na vnitřním trhu v Evropské unii. A proto je velmi důležité tyto věci řešit Samozřejmě vnímáme, že jsou tady v této věci problémy, ale přesto bychom měli snažit to vyřešit, se měli snažit to vyřešit. A na to bychom chtěli apelovat. Důležitější než harmonizace je pro nás důležité, aby to bylo závazné. Zavádět tady eh, dobrovolný systém, co by bylo kontraproduktivní a nesmyslné i když myslíme, že je samozřejmě důležité, aby komise šla tímto směrem a že udělala tento návrh, ale potom je potřeba, aby to bylo upraveno tak, aby to bylo opravdu účinné, aby nebylo možné to obejít. Takže musí to být povinný systém. To je pro nás hlavní priorita. A vše, co směřuje k tomuto cíli, bychom chtěli podpořit. Poslední připomínka, Mariane to zmínila, když hovořila o definicích definice podle pracovníků. My bychom chtěli, aby to bylo jasné. Samozřejmě si uvědomujeme, že to není jednoduché, ale existuje různých 20 definicí toho, kdo je pracovník a kdo ne, kdo patří mezi pracovníky a kdo ne. E, někde e, to závisí také na výšce platu, ale to je podle nás problematické, i když na druhé straně také není ehm, vůbec tak těžké, nebo iluz, není to iluze myslet si, že můžeme vypracovat eh, takovou definici. Eurostat má takovou definici toho, kdo je pracovník a kdo ne, nebo zaměstnanec. A um, proto bychom chtěli tuto definici uh, převzít, vycházet z ní. Myslím si, že o tom můžeme alespoň diskutovat. To je vše. Děkuji vám za pozornost. Fine. Um... Dobrá. Evropská komise, prosím. Poprosím také o stručnost. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jenom velmi stručně. Myslím, že paní zpravodajka zhrnula velmi užitečně řadu připomínek. Z pohledu komise můžeme souhlasit s tím, že existuje několik zásad či několik oblastí, které navrhujete změnit. Někdo navrhuje změnu jedním směrem, druzí, druhý druhou. Volitelnost, nevolitelnost, konsolidovanost, nekonsolidovanost, nejnižší míra zdanění, anebo ne. Když se podíváte na náš návrh a na jeho vysvětlení, tak eh, z toho vyplývá jasně naše pozice, proč si nemyslíme, že bychom měli mít minimální daňovou sazbu. Za prvé, jak říkala paní zpravodajka, je problém s právním základem. Co se týče volitelnosti či povinnosti, tady znáte názor komise. Z některých návrhů vyplynulo, že Někteří z vás říkáte, že by to mohlo být povinné pro určité podniky, někteří třeba říkali, že by to mělo být povinné pouze pro velké podniky. Když se na tom snažila pracovat Evropská komise, tak se snažila najít různé způsoby, jak omezit tuto povinnost na skupinu firm. My jsme nechtěli, aby to bylo povinné pro všechny, protože existují určité firmy, které vůbec neobchodují přes hranice. Ale na druhou stranu jsme měli pocit, že by bylo problematické, aby to bylo povinné jenom pro určité skupiny firm. Protože v podstatě tady vzniká složitá situace a navíc firmy můžou přejít z jedné kategorie do druhé pokud řeknete, že to je povinné pro velký podnik, tak v podstatě potom motivujete malé firmy, aby neexpandovaly, aby se nestaly velkou firmou. A je tam řada dalších faktorů. My jsme, se, my jsme v komisi měli pocit, že volitelný systém by byl asi nejlepší, a také i vzhledem k tomu, kolik parlamentů vznášelo připomínky týkající se subsidiarity, protože pokud by to byl systém povinný, tak si myslím, že parlamenty by se zabývaly otázkou subsidiarity ještě více. Potom další věc, kterou zmínila paní zpravodajka, ta se týkala posílené spolupráce. Tedy, že by to byl návrh pro menší skupinu zemí. Zase podporuji to, co říkala paní zpravodajka. Myslím si, že zde narážíme na právnickou otázku. Posílená spolupráce a její rozsah je definován smlouvou, takže eh, my prostě jako komise bychom nemohli předložit takovýto návrh. Pakliže by se na nás obrátila skupina eh, zemí, tak my bychom mohli návrh předložit a potom parlament by se rozhodl, jestli ho schválí nebo ne. A potom eh, tam byla řada opravdu odborných pozměňovacích návrhů, na které tady asi nebudu mít čas. Pokud vaše zpravodajka bude chtít s námi tyto otázky probrat, tak pochopitelně vždy budeme k dispozici. A pokusíme se vysvětlit, proč určité věci jsme navrhli a určité věci ne. Jinak bych v podstatě za komisi jenom řekl, že jsme velmi rádi, že jste o to měli takový zájem a že doufáme, že se vám podaří dospět ke koncenzu. o pozněvacích návrzích a my se následně i my budeme jako komise zabývat. Děkuji, pane předsedo. Try to be brief, please. Thank you. A poprosím vás o stručnost, říká pan předseda. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala všem kolegům, kolegyním, samozřejmě, že i zástupcům komise Tři věci. Konkrétní dotazy, dovolte, aby na to reagovala pan Epping. Ty žluté karty, se kterými přišly národní parlamenty, bylo jich 13. 13 to byly mm, různá schromáždění parlamentního typu z devíti členských států, to znamená nedostatečný počet na subsidiaritu, to, znamená, že by teda komise musela revidovat tento návrh. Právě proto komise pokračuje ve svém návrhu. Tak když se podíváme na subsidiaritu, pane Epingu, já si s vámi promluvím osobně ještě na toto téma. Já jsem to opravdu probrala velice jasně, velice podrobně, všechny kompetence. Já jsem sama právničkou, čili dívala jsem se na všechny články. Poprosila jsem i jiné kolegy právníky na jurisprudenci. Komise podle mého názoru má pravdu to je věc, na které bychom ještě mohli pracovat. Subsidiarita prostě vyžaduje, pokud by teda vyžadovala evropský zásah, tak by to mělo být přiměřené. A to je právě ta diskuze, jak daleko zajdeme, pokud jde o tyto sazby, daňový základ a tak dále. Čili ty žluté karty, ano, je to pravda, museli je vzít v potaz. Ovšem v naší práci podle mě můžeme pokračovat eh, na základě dobrých argumentů. Dále to byl kolega, který se ptal na příjem jednotlivých států, zda je to pokud by to bylo povinné, pokud by tam byla nějaká minimální sazba, aby teda ty příjmy daňové nebyly podkopány. Já si myslím, že členské státy nebo mnoho členských států se na to dívá právě z opačného úhlu a doufá, že bude mít větší kontrolu v tomto ohledu, protože daňové zdroje Eh, zdaňování podniků je veliká část eh, příjmu v mnoha zemích, právě proto by chtěli být suverénní v této oblasti, čili to je, opět se vracíme vlastně k otázce, kterou předložil pan Epping. Myslím si, že je, máme kvalitní argument, který podporuje náš právní základ eh, prostě pokud členské státy budou pokračovat individuálně, tak prostě samozřejmě nikdy nedojde k harmonizaci v této oblasti. Jistě bude zde konkurence mezi členskými státy, ovšem otázka zní, zda je to škodlivá nebo neškodlivá soutěž. Pokud by to mělo negativní dopad na interní trh, tak by to byl dostatečný argument, abychom řekli, dobře, je to problém vnitřního trhu a musíme na to reagovat, pokud je o daňový základ. Ovšem tak daleko nemusíme nyní zacházet, musíme počkat, jak to všechno dopadne. Poslední věc, definice zaměstnanců GUE se o tom zmínila. Ano, máme zde problémy, v Evropě jsou různé definice, někdy to znamená problémy v těch přeshraničních oblastech, pokud jde o svobodu poskytování služeb. Ovšem toto je věc, kterou musíme řešit v oblasti sociální legislativy. Zde, mm, to, my zde hovoříme o zdaňování podniku a my prostě to nemůžeme vyřešit na tomto místě, tu definici toho, co je zaměstnanec a co není zaměstnanec. To prostě musí řešit sociální legislativa to není věc, kterou bychom mohli vyřešit v rámci této zprávy. Jinak bych ještě jednou ráda poděkovala, pane předsedo, všem příspěvkům a podíváme se se sekretariatem na to, jak zorganizujeme i schůzku se stínovými zpravodaji, protože tam budeme potřebovat i tlumočení, budou to nesmírně technické záležitosti. Ano, budeme hlasovat 6. února u nás ve Konu a na druhé plenárce v březnu. A nyní se dostáváme k bodu číslo 5 a 6 na našem dnešním programu. Máme už jenom 36 minut k dispozici a proto bych navrhoval, abychom se na to podívali společně, na tyto dva body. Spravodajové samozřejmě eh, budou prezentovat. Jsou záležitost první věc se dotýká Posílení hospodářského rozpočtového dohledu na členskými státy, ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich finanční stabilitu v eurozóně, to je Jean-Paul Dále je to šestka, monitorování, společná ústavní týkající sledování a posuzování návrhu rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně. Nejprve bych poprosil Žána Pola o krátkou prezentaci. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručný. V 18.30 koordinátoři této komise a e, výboru AFE, tohoto výboru a výboru AFED budou mít e, zasedání o návrhu Hovořil jste o tom, že tento text je dalším krokem po přijetí eh, šesti balíčků s eh, naším parlamentem v září 2011. Komise navrhla 23. listopadu 2011 nařízení eh, o eh, rozpočtovém návrhu a překračování schodků. O tom bude hovořit paní Ferreira a potom také nařízení o ekonomickém a rozpočtovém dohledu nad členskými státy ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich stabilitu, finanční stabilitu v eurozóně anebo jsou těmito obtížemi ohroženy. A tady jsem byl jmenován zpravodajem. Eh, krize zadluženosti států vedle členské státy eurozóny, aby usilovali o finanční podporu i mimo Unii, eh, například u EFSF, eh, potom ESM e a u dalších mezinárodních finančních institucí, jako je například MMF. Dnes šest členských států Evropské unie má, eh, má problémy eh, s platební schopností a eh, využili nějakou z těchto organizací. V rámci toho jsou tady tři členské státy mimo eurozónu, ale je to Lotyšsko, Maďarsko a Rumunsko a, ale z toho nevyplynulo žádné velké napětí. Pokud jde o Řecko, Portugalsko a Irsko, tak tyto země jsou členy eurozóny a jejich finanční situace vyvolala mezinárodní napětí. Víme, oč jde. Tedy Členský stát eurozóny, který má problémy se zadlužeností státu, musí být předmětem dohledu eh, vzhledem k tomu, jaký dopad může mít jeho situace na celou situaci eurozóny. Jeden z klíčových návrhů nařízení je možnost pro komisi, aby předkládala eh, návrh na posílený dohled eh, určitého státu v eurozóně, který má vážné problémy eh, s finanční stabilitou. Eh, s ohledem na lhůty, které máme k dispozici, nebo pardon, k tomu, že, k tomu, že nemáme dostatek času, tak budu stručný. Eh, jednak podporuji ten princip tohoto nařízení, protože eh, jsou náležet eh, k nějaké měnové jednotě, znamená to, že to, co se děje v jednom státě, může být negativní vliv na to, co se děje v jiných státech. Můžeme také diskutovat o, nebo musíme diskutovat o podmínkách toho provádění a eventuálně o možném prodloužení posíleného dohledu. Tady určitě máme mnoho látky k prodiskutování. Pokud jde o diskuzi, která probíhá o mezinárodní eh, dohodě, která bude připojena k té existující, tak tady by to mělo být jasně vymezeno v poli působnosti a v právní působnosti protože to také ovlivňuje diskuzi o těchto nařízení. Myslím si, že je to do určité míry problém, ale do určité míry je to i obohacení. Když se na to podíváme, tak vidíme, že šesti balíček a mezina, nová mezinárodní dohoda, která se připravuje, že to připravuje eh, kompaktní balíček, který se týká administrativy eurozóny a v širším slova smyslu také Evropské unie. Eh, všechny eh, tyto věci mají společný cíl Měnová zóna, která samozřejmě není ideální eh, v klasickém slova smyslu eh, ekonomickém, dát nějaké prvky eh, solidnosti nebo posílit vše a vytvořit zde větší soudržnost. Hmm. Pokud je o tato nařízení, a s ohledem na to, o čem se diskutuje, pokud jde o další smlouvu, tak jde o to, aby se rozšířil rámec komunitární metody a některé doktrinální pozice um, by se měly do určité míry odrazit v těchto textech. A ta smlouva, která se připravuje, není nic jiného než šesti balíček, ze kterého bude vyňata komise a parlament. Takže proč bychom to neměli udělat obráceně? Mohli bychom do obou nařízení po dobré koordinaci zpravodaje a různých skupin v tomto parlamentu mohli bychom tam vložit některé prvky, které jsou ve smlouvě. A samozřejmě nechci tu diskusi příliš protahovat nebo tady vytvářet nějaké polemiky, ale návrh smlouvy, o kterém se diskutuje, bychom měli upravovat s ohledem na to, co je ve smlouvě o Evropské unii a s ohledem na šesti balíček a a já si kladu otázku, že eh, kdybychom to dali do práva společností, eh, já neříkám, Zkrátka bylo by tady něco, co by platilo pro všechny společnosti a potom toto by bylo něco jako pakt akcionářů, kde hlavní členské státy nebo akci, jakoby akcionáři diskutovali o společných krocích. Myslím si, že tady Evropský parlament by jednak odvedl konstruktivní práci, byla by to inovativní věc a díky tomu by tato dva nařízení byly dobrým doplňkem Sixpacku a ta smlouva, která se připravuje a nevíme, kdy to bude dokončeno, tak eh, možná by to mohlo ještě počkat. A nijak by to nenarušilo eh, konzistenci eurozóny. Děkuji. Eh, Děkujeme. Elizo, ty jsi stěnovou zpravodajkou, pracujete se paralelně, tak bych poprosila, eh, poprosila, aby v podstatě to paralelně spojila i s tou šestkou, protože tam si zase pravodajkou, tak aby tyto dvě zprávy řekla nám trošku, jak to budeš prezentovat a pak pokud budeme mít ještě chvilku, tak eh, to věnujeme stínovým zpravodajům. Ano, děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem si vyslechla prezentaci pana zpravodaje Myslím si, že se dotkla jedné ze základních oblastí, kterou bychom měli zdůraznit. Několik členů našeho výboru velice intenzivně pracovalo na šesti balíčku, na tom sixpacku. To znamená, to je těch šest legislativních textů. V podstatě jsme dospěli k takovému vyváženému závěru, kdy jsme se podívali na různé dopady má jiné věci, dosažení určité optimální monetární oblasti, či celku. Pan Gozes už se o tom zmínil. V podstatě v takovém nedokonalém monetárním celku, řekněme, nebo teda té měnové unii, jsou prostě nerovnováhy, pokud jde o deficit, schodek, zadluženost jednotlivých zemí. Já jsem byla zpravodajkou pro jednu část tohoto sixpacku, ta, která se věnovala možnosti hodnocení těchto nerovnovážných bodů, těchto nerovnováh a my jsme si myslím, předložili velice zajímavou kolektivní práci. Podívali jsme se na různé proměny, které do toho byly zapojeny. A nyní zde máme dva nové texty, které jsou součástí nové smlouvy, která se připravuje. A to v podstatě by zredukovalo to zaměření v rámci toho sixpacku. Chtěli bychom nalézt mechanismy, které v podstatě volají po rigidnějším způsobu kontroly deficitu, to znamená posílení té prevence, aniž by ale zajistili koherenci ze střednědobé, střednědobého a dlouhodobého, dlouhodobých strategií jednotlivých zemí. A zároveň určité krátkodobé potřeby, které by měly vzít v potaz. A to je jeden ze zásadních problémů, kterým se čelíme. Tyto problémy prostě musíme překonat. Měli bychom vyřešit tyto nerovnováž body mezi těmi mechanismy monitoringu, kontroly, rozpočtu, mm, náročným základě, to by mohlo vést k určité penalizaci postupů jednotlivých členských států. To bychom měli propojit s větším povědomím o fungování eurozóny. Měli bychom využít mm, veškerého toho úsilí, které jsme již věnovali sixpacku, ta konzistence zde prostě není zaručena, podle mého názoru. Dokument, který připravuji já, jakožto zpravodajka, eh, hovoří o různých bodech, které ještě musíme vzít v potaz, zajištění koordinace mezi jednotlivými harmonogramy rozpočtového procesu jednotlivých zemí. Samozřejmě, že jsou zde potenciální pozitiva, která bychom mohli eh, dosáhnout na základě harmonizace těchto harmonogramů. Všem harmonizace v rámci těch jednotlivých hodnot, které předkládají jednotlivé země, zde není zajištěna. například ty statistické údaje, periodicita, to prostě ne vždycky odpovídá těm politickým eh, harmonogramům jednotlivých zemí. Zároveň bychom se měli podívat na fungování nezávislých orgánů, jakožto zdrojů nezávislých informací. To by mohlo být nahlíženo jakožto něco pozitivního, ovšem zároveň bychom měli zajistit to, že zde bude uh, srovnatelnost mezi jednotlivými zdroji informací, dát údajů. Měli bychom zajistit spolehlivost těchto zdrojů, jejich synchronizaci. Jste několik inovací v obou textech. Ten politický nový prvek přímé propojení mezi národními parlamenty a Evropskou komisí. Evropská komise může národním parlamentům prezentovat přímo národním parlamentům své stanovisko v té, které, vůči té, které zemi. A to je něco, co bychom měli analyzovat, jaké budou následky tohoto postupu. To je velice inovativní, jakožto přístup. Nesmíme zapomínat ovšem ani na odpovědnost jednotlivých členských států. Podívat se i na dopad demokratické legitimity to je legitimnost tohoto procesu by se měla aplikovat i na různé politické možnosti, které zde před námi leží eh, v oblasti rozpočtu. Samozřejmě, že země musí mít možnost přijímat své vlastní rozpočtové politiky v souladu se svými zájmy. Musíme prostě předložit ještě podrobnější práci v této oblasti, zajistit minimální podmínky, tak aby členské země byly schopny převzít určité vlastnictví nad těmi řešeními, které předložily v oblasti svých vlastních rozpočtů. nebudou muset samozřejmě projednávat se všemi ostatními zeměmi své mm, národní rozpočty, ovšem mohli by se dostat do velice svizelné situace. Musíme proto projednat jednotlivé detaily, podrobnosti, mm, co bude spouštět, sankce, eh, pokuty a tak dále. Měli bychom se podívat na to, jak se sbírají statistiky na úrovni jednotlivých členských států, podívat se na to, jak nezávislé orgány jak je můžeme využít. Nechceme eh, samozřejmě stěžovat celou situaci, jenom protože budeme chtít získat nějaký přehled. Je to zásadní pro nakopnutí, znovu nakopnutí ekonomiky a dosažení cílů v střednědobém i dlouhodobém horizontu, tak abychom to nezničili pouze nějakými seznamy různých analýz a kontrolních mechanismů, které v podstatě pokryjí pouze nějaké krátkodobé situace, které bude muset monitorovat a které zároveň ovšem nezajistí dlouhodobou udržitelnost. No Máme několik poznámek k zprávě pana kolegy, chcete, abych s tím vystoupila. Je zde, ano, je zde několik konkrétních věcí. Mohla bych se, ano, tak já se o tom zmíním nyní. Já jsem stínovou zpravodajkou ke zprávě pana Gozéze. V jeho úvodním vystoupení v podstatě bylo mnoho poznámek, které mm, jsou podobné s mými poznámkami. Ovšem jedna věc je důležitá, to je sankce za nedodržení sílu v oblasti zadluženosti. Tam je možnost využití strukturálních fondů nebo všechny strukturální fondy by se mohly v podstatě by mohly být odebrány těm zemím, které je, jsou Eh, příjemcem. To si ovšem myslím, že je nesmírně negativní krok, protože strukturální fondy byly vytvořeny, navrženy proto, aby umožnili zvýšení konkurence na vnitřním trhu. Ovšem zde máme jednotnou měnu v odlišných ekonomikách a strukturální formy umožňují větší konvergenci, pokud jde o dosažení určité konkurence schopnosti, tak aby ty země, které zaostávají, byly schopny reagovat na tuto vysokou úroveň konkurence a byly schopny fungovat eh, v rámci EU. Zde vidíme samozřejmě nerovnováhy v eurozóně, vidíme, že zde vzrůstají potíže v některých členských státech a pokud zde ještě přidáme tyto budeme je penalizovat tím, že jim odebereme fondy, tak to je iracionální a podle mého názoru politicky nesprávné, ekonomicky opravdu špatné, protože v podstatě budeme penalizovat ty, kteří jsou na tom nejhůř. Je zde několik dalších prvků, které bychom měli 2.1, 3.1, 3.6, Tři pět články, čili ty bychom měli ještě eh, analyzovat. Jakmile bude mít země, bude se potýkat s problémy, tak prostě bude mít velice omezené manévrovací pole. Velice omezené manévrovací pole mm, s ohledem na nějaká opatření, která by komise či rada mohla uplatnit. Jakmile země požádá o pomoc, tak se vlastně vydává mm, všem těmto programům mechanismům, které prostě podle mého názoru zatím ještě nejsou dostatečné pro to, aby efektivně pomohly dané zemi překonat krizi. Čili to jsou všechny poznámky z mé strany. Prozatím a i poznámky ke zprávě pana kolegy. Doufám, že budeme, mm, budeme spolupracovat se stínovými zpravodaji a celý výbor, tak abychom vylepšili tuto práci, která, kterou jsme zatím dosáhli. On, uh, uh Děkuji. Děkuji stínovou zpravodajku je Maria, Marian Tyson, tak prosím. Děkuji mnohokrát, jenom velice stručně. Já bych raději počkala na to, až budou předloženy pozměňovací návrhy. Ale mám jednu zásadní otázku. Po létě jsme skončili práci na balíčku šesti legislativních opatření. Rada schválila Europakt. Máme návrhy od Evropské komise, které si vyžádala Evropská rada a tento měsíc by měla být dopracována nová smlouva. A e, vzniká tady opravdu tak složitá síť pravidel, že si říkám, jestli se v tom vůbec někdo může vyznat, aniž by mu někdo dal přesný, sez, přesný seznam toho, co je potřeba udělat dokdy. A já myslím, že bude potřeba se tímto zabývat. Protože jinak se stane, že v těch pravidlech bude nepořádek. A že namísto toho, abychom navýšili důvěru, to povede spíše k nedůvěře jednotlivých aktérů. A tito aktéři nebudou v podstatě vědět, co je potřeba udělat. To je jedna věc. Za druhé, v tuto chvíli se pracuje na nové smlouvě. Četla jsem poslední verzi, která byla předložena minulý pátek obsahuje pravidla, která mají v podstatě pravomoc stejnou jako smlouva a myslím si, že bychom se měli zabývat tím, jak to všechno zapadá do konečného celku, protože mám pocit, že situace je stále složitější. Tak to je pro tuto chvíli všechno, až budou předloženy pozněcí návrhy, budu moci říci více. Děkuji, pane předsedo. Eh, já jsem stínovým zpravodem ke zprávě pana Gozese. Souhlasím s tím, co tady zaznělo před krátkou prezentací. Mám jenom pár připomínek. V podstatě mi to trošku připomíná celou diskusi k balíčku šesti legislativních opatření, která nás v loni stála hodně energie. A následně se znovu můžeme ptát, jestli je to celé potřeba anebo ne. Nicméně, to nechávám stranou Skupina liberálů a já velmi podporujeme přístup, na kterým je založen tento návrh a konec konců to říkal i pan zpravodaj, takže to je dobré východisko k dalšímu vyjednávání. Je tam ale pár kontroverzních záležitostí. První se týká pozastavení závazků pro platby z evropského rozpočtu zemím, které nedodržovaly dohodnutá pravidla. My jsme se o tom hodně bavili v souvislosti s mou zprávou o balíčku šesti legislativních opatření a tehdy jsme dospěli k závěru, že v této sněmovně takovýto návrh nemá podporu. Eh, tehdy to byla inicia, tato diskuse byla iniciativou zelených, já jsem se jí nebránil, na druhou stranu jsem říkal, když nedodržujete evropská pravidla, proč byste měli dostávat evropské peníze, ale chápu argument, že tyto země jsou v opravdu nejslabší pozici. Na druhou stranu ale odlišujme země, které mají hospodářské problémy a země, která, které nedodržují pravidla. Pokud země mají hospodářské problémy, tak proto jim prostředky neodebíráte. Ale pokud nedodržují pravidla, tak to je něco jiného. Mám pocit, že pokud se rada rozhodne pro špatné řešení, tak to může dopadnout opravdu velmi špatně a je potřeba se proto věnovat tomu, aby to dopadlo dobře. Ale této diskusi bychom se bránit neměli. Máme ještě osm stínových zpravodajů, dvě minuty na každého. Dobrá, tak ještě jednu připomínku a potom skončím. Omlouvám se, pane předsedo. Takže jenom velice stručně k tomu, jestli komise by měla být schopna tuto záležitost dohledovat, anebo ne, na ní dohlížet. Tady si myslím, že bychom si měli držet komunitární metody a podporovat komisi, protože to bude opravdu pro ně veliký úkol. Děkuji. Dirk Epping. Není přítomen dobrá. Sven. Dvě minuty, prosím. Já bych rád využil této příležitosti a zmínil pár méně technických věcí. Jsem stínovým zpravodajem pro zprávu o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu. Já mám pocit, že to je trochu ironické. Některé tyto země si myslím, že spíše potřebují posílenou solidaritu. A když se podíváme na tento návrh, tak by z něj v podstatě vyplývalo, že se navyšují dohledové pravomoci organizace, která nebyla schopna předložit pro tyto země životaschopné programy. Vlády v těchto zemích, to je pravda, nebyly o nic lepší. Takže pochopitelně připouštím, že existují i problémy s implementací. Týká se to především Řecka. Na druhou stranu ale nezapomínejme na to, že je problém i e, s tím samotným v úvozovkách receptem. Zároveň e, před námi stojí fiskální dohoda, o které hovořil Jean-Paul a ve které se zvláštně opakují věci, na kterých jsme se už dohodli, Eh, s pár novými prvky, s tím, že většina těchto nových prvků by byla uskutečnitelná již v rámci komunitárního práva. Následně bychom to tedy měli integrovat do tohoto návrhu, tak aby tady nevznikaly žádné černé stavby. Pokud to ale zpětně nevyvážíme, pokud nebudeme brát vážně cíle Evropa 2020 při plnění těchto požadavků, tak bude pro nás dosti těžké toto všechno podporovat. Jenom proto, aby se zlepšila určitá demokratická pravidla. Je třeba konkrétněji pojednat zapojení zájmových skupin a širší veřejnosti do vytváření takovýchto plánů dohledu. Je potřeba zajistit, aby to bylo pro veřejnost zcela transparentní. Přistupuji skepticky k ustanovením, podle kterých všechny příslušné zprávy budou utajeny, respektive budou otajňovány pouze individuálně. Já si myslím, že by to mělo být daleko transparentnější tato diskuse a že do této diskuse by měly být zahrnuty jednotlivé programy. Dobrá. Posledním stínovým zpravodem je pan Trentis ke zprávě pana Gozese. Děkuji, pane předsedo. Já jsem stínovým zpravodajem GUE. Ke zprávě pana Gozese už nemáme mnoho času a už tady také mnohé zaznělo. A to v podstatě bude platit i do jisté míry o tom, co chci říct k tomu druhému nařízení. Tím mají být eh, doplněny různé eh, řídící věci toho balíčku. My jsme hlasovali proti eh, řízení a když vidíme, že toto nařízení kráčí opět stejným směrem, tak s tím také nemůžeme souhlasit, protože to je chybná odpověď na krizi. A zároveň se objevily nové páky, jak vyvíjet tlak nesociálními opatřeními. To znamená, to může zcela zničit evropský sociální model. Nyní tedy k diskuzi a k obsahu. Vyslechli jsme si oba zpravodaje. Mám k tomu následující. Jednak jsou tady určité rozpory a problémy, to už tady zmínili i ostatní balíček a obě nařízení dohromady mají nějaký vztah k té nové smlouvě. Jaký ten vztah je? Tedy to, co se tady vyjednává o tom, eh, tedy po, po zasedání 2. prosince. Je pocit, že teď je tady takový eh, souboj o to, kdo bude uplatňovat nejpřísnější pravidla těmto textům, ale i obecně. Od kdy eh, je eh, MMF eh, institucí Evropské unie a podílí se těchto, těmto, na těchto postupech. Potom, o čem hovořila paní Ferreira. Je to patrné i v Řecku. Ten, kdo nedodržuje tato opatření, co se stane? nedáte nebo stáhnete prostředky ze strukturálních fondů, to je přece poslední opatření, eh, které by mělo být přijato, protože to je brzda ve vývoji. U nás je to tak, že ten příšní, přísný dohled zažíváme neustále, neustále jsme kontrolováni ze strany trojky jiných, potom přijde zase eh, nějaká další kontrola a ta opatření jsou velice tvrdá. Eh, těmito nařízeními se a vůbec všemi opatřeními, neustálou kontrolou se vytváří strašné klima. Je to něco, co už v současnosti je na denním pořádku. A je to tak, že komise samozřejmě může některé věci kontrolovat a to trvalé, ale ta opatření jsou tak tvrdá, že už žádný eh, rozmach možný není není možná žádná obnova. My s tím nesouhlasíme a myslím si, že se velmi rychle ukáže, že když se vydáme tímto směrem, tak to není správná reakce na krizi a nemůžeme ani přijímat preventivní opatření. Další řečník. No, Thank you very much, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Když mám jenom dvě minuty, tak řeknu kolegyně a kolegové, že tady máme problém. Před měsícem španělský ministr financí řekl, že španělský deficit bude představovat 6 HDP, přičemž dnes víme, že nový ministr říká, že to bude přes 8 španělského HDP tedy. Takže myslím, kolegyně a kolegové, že tady nejde o to, jestli jsme kenziáni nebo liberálové, že tady jde o špatnou činnost vlády. Musíme mít pod kontrolou veřejné deficity, protože to si myslím, že je jeden z, největš, z největších problémů naší generace. A nejenom politicky, ale osobně se musíme postarat o to, aby eh, nové generace se s dluhem už, tak velkým dluhem už nenarodily. Mám jeden návrh, který předložím i jako návrh pozměňovací. Musíme posílit eh, kontrolu eh, rozpočtových výhledů a rozpočtových plnění. Musíme také zajistit, aby se řádně analyzovaly investice do infrastruktur, aby se řádně hodnotili jejich náklady versus přínosy. A zase Španělsko. Španělsko má 45 milionů lidí a 52 komerčních letišť. Pouze 6 z těchto letišť neprodělává. V Německu máme 82 milionů lidí a 28 komerčních letišť. A i to je možná příliš. V každém případě ale Španělsko je také tím členským státem, který má více kilometrů a vysokorychlostní železnic a všechny tyto železnice tratí peníze a navíc nemáme žádnou nákladní dopravu, která by to propojila se středozemním mořem, tak abychom se mohli dostat přes krizi. Takže já požádám o hodnocení dopadů při v souvislosti s budoucími rozpočty všech členských států. A Mohlo by se to týkat eh, nejen členských států, ale také i velkých evropských regionů, které jsou systémově pro Evropu důležité. Děkuji. Filip také na dvě minuty. Děkuji mnohokrát. Já začnu tím, že potřebujeme tuto regulaci. Jak urgentní intervence, tak komunikace mezi státy a komisí musí být regulovaná neměla by být jenom ad hoc, jako v tuto chvíli je. Je tedy jasné, že tento nástroj může být užitečný, ale mám ještě dvě připomínky. Za prvé k obsahu, k rozpočtovému dohledu komisí. Já myslím, že toto je skvělá příležitost pro komisi, aby si zkontrolovala konzistentnost národních rozpočtů se strategií 2020. Takže chceme-li dosáhnout disciplíny v oblasti investic, tak to musíme prosazovat. Není tady právní základ, to je pravda. Na druhou stranu, tady by byla nejlepší příležitost. Když bude komise dohlížet nad rozpočtem a kontrolovat rozpočet, tak se na to nebude dívat jenom z pohledu deficitu a dluhu, ale také z pohledu souladu s EU 2020. Tolik ekonomické části. Já si myslím, že největší téma, které tady máme, je téma demokratické legitimity a odpovědnosti. Nadnárodní instituci, komisi, by dáváme nadnárodní možnost eh, vlastně přehlasovat zvolené vlády a parlamenty s tím, že se nezodpovídá nikomu jinému než radě. To jsou pochopitelně zvolení šéfové státu a vlád, ale když se vrátí premiér z rady, tak v podstatě nikdo se nebaví Belgii o tom, co belgický premiér udělal jako člen rady. Prostě o tom se nikde nemluví. Takže neříkejte, že v tom tkví demokratická odpovědnost. Jediné místo, kde máme přímo volené zástupce, kteří mají na starosti evropské zájmy, jediným takovým místem je Evropský parlament. Evropská komise není odpovědná a není brána k zodpovědnosti. Když Evropská komise bude komentovat národní rozpočet, tak to učiní na základě určitého politicko-ekonomického myšlení a my víme, že Evropská komise je ekologicky um, eh, je, je ideologicky zaměřená a je to normální, protože to jsou normální lidi. Co když nějaká vláda chce investovat do jiných aspektů konkurenceschopnosti než platy a komise řekne, ne, ne, ne, to nechceme, se na platy, zaměřte se na platy, snižujte platy. To je politická volba. A my nechceme, aby centrální orgán členským státům tyto věci diktoval, aniž by sám musel nést následky svých voleb, včetně třeba toho, že někdo přijde o místo. Takže potřebujeme odpovědnost a v těchto dvou nařízeních jsme ji nenašli. Dobrá, chce prosím, chtějí prosím zpravodajové dvě minuty na konec této rozpravy. Zdá se, že ne, tak v tom případě končíme přesně včas. Co se týče uh, harmonogramu 28. února budou prezentovány pozměňovací návrhy a zbytek je pořád ještě trochu flexibilní.